I think we can start. Myslím, že můžeme zahájit naše jednání. Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Vážené kolegyně, vážení kolegové, dámy a pánové, Nejdříve, vzhledem k tomu, že je to první zasedání, bych vám chtěl popřát eh, do nového roku dobré zdraví, angažovanost a vše dobré, soukromně i Evropském parlamentu. Dnes tedy zahajuji jednání ještě podle pravidel v rámci odstupujícího předsednictví, protože dnes samozřejmě toto jednání je také určeno k tomu, abychom zvolili nového předsedu nebo předsedkyni. Takže zahajuji naše jednání a chtěl bych vás informovat jednak, že Musíme zvolit nového předseda, předsedu a čtyři místopředsedy podle odpovídajícího článku jednacího řádu. Takže nejdříve budeme volit předsedu, pak místopředsedy. Jména jsou známá. Musí tady pro usnášení schopnost být třetina. Usnášení schopnosti jsme tady dosáhli. Kateřina Lukaševská, ta tu není, bude ji nahrazovat Luja Pitera a Fandalen bude zastupován panem Tomášikem. Takže kvórum máme a proto nyní budeme přistupovat k volbě předsedy. A prosím vás, předneste vaše návrhy. Kistela. Kistela. Um, děkuji. Ano, skupina zelených chce jmenovat Karimu Deli Děkuji mnohokrát. Jsou ještě další návrhy? Robert Zil. Robert Zil. First of all, thank Děkuji. Takže předně děkuji za vaši práci v uplynulých letech, jakožto předsedy výboru. Nechci nikoho přímo, dalšího přímo navrhovat, ale prvně respektuji Dehontův systém, jak tomu eh, bylo vždy v tomto výboru. Jenom chci položit otázku, otázku panu Taylorovi, jmenovateli. Proč zelení přispěli, eh, dospěli k této změně? Jsou tu nějaké jiné priority? Musíme to chápat jako výbor, protože musíme být vůči sobě upřímní, transparentní, proč měníme názory. Protože já si vzpomínám, že jsme zachovali eh, posledně stejného předsedu eh, pro období. A, ano, možnost reakce. Jak to chápu, tak eh, skupina EFA eh, e- e- měla předsednictví, ta zelená skupina a diskutovali a, a tedy rozhodli se, že Karima Deli by tady měla být eh, navržena na předsednictví. Není tam, není na tom nic zeleného pří, příliš, je to spíš procesní záležitost. Tak je. Děkuji. Takže nyní se zeptám Karmi Deli, zda přijímá tento návrh na její zvolení. Ano, přijímám tento návrh. Děkuji. Pokud nejsou žádné další návrhy, tak můžeme přistoupit k volbě aklamací. Pokud zatleskáte, tak tím ta aklamace proběhne. Já, herzlich. Dobře, takže blahopřeji Karima Deli k této volbě do místa předsedy TRAN. Samozřejmě, že nové předsedkyni přeji mnoho štěstí a mnoho úspěchu, ostatně to přeji celému výboru. Chtěl bych také využít této příležitosti a všem jako odstupující předseda poděkovat za podporu a za dobrou spolupráci, kterou jsme měli po dobu dvou a půl roku. Děkuji především sekretariátu a všem spolupracovníkům, sekretariátu. Ti mě velmi dobře podporovali v mé práci. Srdečné díky. Děkuji také samozřejmě kolegyním a kolegům, koordinátorům a spolupracovníkům. Zároveň bych chtěl poděkovat eh, paní komisařce Violetě Buc. Myslím, že jsme měli dobrou spolupráci a také jsme dobře spolupracovali s členy komise Hodně jsme s nimi diskutovali a dostali jsme jich podporu. Také samozřejmě děkuji tlumočníkům, nejsou to stále ti samí, nicméně jim chci poděkovat za jejich tlumočnické služby po dobu dvou a půl let. Srdečné díky. Bylo pro mě velkým potěšením být předsedou eh, tohoto významného výboru pro dopravu a cestovní ruch. Myslím, že jsme mnohé dosáhli v minulém období. Chtěl bych připomenout úspěšné uzavření čtvrtého železničního balíčku, na kterém jsme pracovali. A nakonec eh, je tady také eh, velký úspěch eh, z hlediska registrace a licencí železničních vozů. Dále jsme pracovali na koridoru, na záležitost CEF a na EFSI. I tam jsme se prosadili, když jsme byli kritičtí, ale dosáhli jsme toho, že konečně je možné realizovat malé přeshraniční projekty. Eh, jednalo se o 110 milionů eur. Já jsem na tom pracoval už velmi dlouho a byl jsem velmi rád, že se nám to společně nakonec podařilo. Evropa musí Eh, pracovat společně, musíme vytvářet pracovní místa, musíme chránit životní prostředí. Tyto tři principy jsou velmi důležité a s tím předávám předsednictví mojí kolegyni Karimě Deli. Ještě jednou všem díky a prosím, vy se ještě hlásíte. Děkuji. Pane předsedo, asi vás nepřekvapí, že um, v řadách EPP v, v plynulém týdnu. Jsme měli velký zájem o to, co se děje v té skupině, zelené skupině FA. Um, a také ve vztahu k vám osobně. Já děkuji naší skupině za práci. Michal Kramer ovšem neodchází. On bude i nadále členem výboru. A díky vám, kdekoliv ještě chybí položit koleje a kdekoliv potřebují cyklisté oporu do budoucna, najdou ji právě eh, v, ve vaší osobě. Takže ta vaše práce je důležitá pro tento výbor. Ještě jednou díky. Budeme pokračovat s další prací. Může to být zelené, ale rychlejší to musí být. Děkuji. Und jetzt übergebe ich A nyní eh, předávám předsednictví kolegyně. Mes chers collègues, bonjour. Drazí kolegové, dobrý den. Okamžitě, aniž bychom eh, ztráceli čas, přistoupíme k volbě nového byra. Začneme volbou prvního místo předsedy. Je zde kandidát na tuto pozici. Pan Talička, prosím. Uh, předsedkyně, takže já vám chci poblahopřát a doufám, že v mnoha ohledech zachováme kontinuitu z předchozího předsednictví. Je mi potěšením za Alde tedy se držet kontinuity a navrhnout Dominika Rikeho jako prvního místo předsedu. Myslím, že je to silný kandidát. Pane Rike, souhlasíte? Ano, akceptuji tento návrh, paní předsedkyně je další kandidát na tuto pozici? Není tomu tak? Takže zvolíme prvního místo předsedu aklamací. Pane Rike, blahopřeji a zvu vás, abyste se přidal ke mně na tribunu. Pokračujeme budeme volit pozici druhého místo předsedy. Monsieur Wim van de Kamp, bonjour. Dobrý den, pane Wim van Kamp. <laughs> Paní předsedkyně. We'll continue in Dutch. um, <laughs> op de eerste plaats ook mijn eh, felicitatie. Ja, vám chci poblahopřát. Jsem nesmírně potěšen, že Dominik Riky tu je pevný jako skála v zájmu kontinuity. Ale myslím, že bychom to zase neměli přehánět s těmi frankofonními um, představiteli, takže bychom měli jmenovat Dietra Kocha, člena EPP, jako dalšího místo předsedu, který je velmi fundovaný, pokud jde o dopravní otázky. A já si myslím, že by to bylo dobré také pro Francouzsko-Německo ke spojenectví, eh, eh, že eh, aby tedy seděl vedle vás. Pane Koch, souhlasíte? Já, ich bin einverstanden, dankeschön. No, souhlasím. A nyní přistoupíme tedy k hlasování a klamací. Je vous invite à venir me rejoindre à la tribune. Prosím, připojte se k nám zde na tribuně. Au troisième vice-président. Třetí místo předseda. Máme kandidáta. Pan Zíle. Ano, děkuji vám, paní předsedkyně. I já chci vám poblahopřát k vaší nové pozici a popřát vám eh, veškerý možný zdar eh, při výkonu této funkce. To je důležité ve všech přátelských vztazích. Doufám, že se nám to podaří. Já jsem si jistý, že se nám to podaří i do budoucna. Pan Tomáš Poremba, to chci jmenovat jakožto třetího místo předsedu. Monsieur Poremba. Pane Poremba, souhlasíte? Ano. Takže přistoupíme opět k hlasování aklamací. Blahopřeji a i vy, i vy eh, můžete přistoupit k nám na tribunu. A nyní přecházíme ke čtvrtému místo předsedovi. Máme kandidáta. Mertu. Děkuji, paní předsedkyně, i z mé strany, tedy za sociálně demokratickou frakci. Vám srdečně blahopřejeme k zvolení, přejeme vám mnoho úspěchů a já jsem přesvědčen, že můžete se spolehat na podporu socialistů. Takže já jsem dorazil trochu později, takže jsem neměl tu příležitost ještě poděkovat odstupujícímu předsedovi, panu Kramerovi. Chci mu poděkovat za dva a půl roku kdy eh, pan Kramer opravdu ehm, jak si mm, poznamenal pozitivně naši práci, takže srdečné díky a přeji vše nejlepší. Chtěl bych využít této příležitosti, abych se obrátil na Istvan Ojeli a navrhl ho jako čtvrtého místo předsedu kolega Ojeli po dobu dvou a půl let prokázal, že v mnoha oblastech, zvláště v oblasti cestovního ruchu, má mnoho dovedností, kompetentností, velice dobře spolupracoval a socialistická frakce by chtěla zajistit tuto kontinuitu a navrhnout tohoto kandidáta. Děkuji. Pane Ojeli, souhlasíte ano, děkuji. Je to skutečně velká podsta, říká pan Kujeli. Nejsou další kandidáti, takže přistoupíme k aklamaci. Félicitations, monsieur. Blahopřejeme, pane Ojeli, a prosím, připojte se k nám na tribunu. Mes chers collègues, le bureau... Drazí kolegové, byro je plné sestavě a jako nová předsedkyně vám musím říct si, drazí kolegové, že nejdříve bych chtěla poděkovat Michale Kramerovi za práci, kterou vykonal během posledních dvou a půl let. Děkuji. Díky za předání této pozice Michaly. Jsem velice ráda, že váš výbor zvolil ženu, mladou ženu. Vysíláte tak velmi silný signál evropským občanům. Nikdy bych si nedokázala představit v minulosti, že budu v čele tak významného výboru, jako je výbor pro dopravu. Je to velká čest, kterou mi prokazujete ale jsem si také vědoma, že to představuje velkou odpovědnost. Ale zároveň, drazí kolegové, jaká krásná výzva zajistit ehm, plynulý provoz pro naše občany, zajistit mobilitu pro všechny, ať už jsou kdekoliv a eh, respektovat životní prostředí, využívat nových technologií a každému zaručit eh, rozvoj a jaksi využívání veřejných statků. To je krásná mise. Pro mě to mohu shrnout jedním slovem. Společně budu předsedkyní všech členů tohoto výboru. A dveře mé kanceláře budou stále otevřeny pro vás. A samozřejmě eh, jsem si vědoma také toho, že sekretariátu nejsou pouzí úředníci, jsou to experti, kteří nám poskytují služby. Takže ta poznámka ohledně otevřených dveří mé kanceláře platí také pro vás. Evropský projekt potřebuje nás všechny, muže i ženy. A výzva mm, nebo výzvy pro náš výbor jsou početné. Musíme přizpůsobit legislativu proto, abychom využili digitálních inovací, jako je například eh, autonomní eh, vozidla Ismail. Dále využívání dronů, aby i tento trh se mohl rozvíjet bez nebezpečí. Musíme také zajistit dynamiku rozvoje cestovního ruchu, aby byl trvale udržitelný a žádoucí. Nyní musíme stanovit sociální jednoduchá pravidla, abychom zabránili sociálnímu dumpingu v Evropě. A nyní musíme integrovat dopravu do boje proti eh, zahřívání planety. Musíme podporovat cyklistiku. A tady se dívám na pana Vindambekom. Ano, nyní musíme bojovat proti znečištění, tak, aby v budoucnosti všichni mohli dýchat čistý vzduch. Děkuji členům výboru pro dopravu, které jsou součástí komise EMIS. Je to obrovská práce, kterou realizují proto, aby eh, vyvodili poučení z Dieselgateu. Drazí kolegové, na závěr říkám, otevřeme dveře a okna. Buďme čitelní, buďme viditelní pro ostatní, kteří jsou venku. Já budu vaším mluvčím při vyjednávání s komisí, a také s radou. Doprava to je základ každodenního života našich spoluobčanů. Mají právo vědět, co realizujete ve prospěch těchto služeb. Budu hovořit o všech našich pracích a rozhodnutích a jsem přesvědčená, že společně využijeme tohoto mandátu úspěšně. Začíná to hned nyní, takže pustme se do práce, drazí kolegové. Za několik minut přivítáme představitele malského předsednictví a děkuji vám za těchto několik okamžiků. Nous pouvons reprendre la séance. Takže vrátíme se opět k našemu zasedání v rámci nového předsednictví výboru, ale také nového evropského předsednictví, maltského předsednictví. Přivítejme dva ministry nového maltského předsednictví, pana Joe Mici, který je ministrem dopravy a infrastruktury, A dále vítáme pana Edwarda Zamit Levise, který je ministrem cestovního ruchu. Vítejte na našem výboru. Předám vám slovo na dobu přibližně deseti minut. Abychom se dozvěděli, jaké priority bude mít vaše předsednictví, zvláště v oblasti aktivity našeho výboru. A poté budeme mít diskusy v rámci mých kolegů. V každém případě vítejte na našem výboru. O Lodva Tajba. Matul l-aħħar sena l-Europa kienet meqjuża bħala Posledních 60 let nám ukázalo, že Evropa je majákem naděje, prosperity, míru a rozvoje. A to je výsledkem vize průkopníků evropského projektu v době, kdy jiní byli skeptičtí ohledně toho, čeho všeho můžeme dosáhnout spoluprací při 60. výročí evropského projektu je teď na Maltě jako členském státu, aby e, ukázala tyto výsledky a je její podstou, že může vést Evropskou radu. E, je čas na to, abychom zrekapitulovali, e, čeho jsme zatím dosáhli a abychom uchránili to, co zatím máme. A abychom uchovali výhody tohoto projektu pro občany. Výhody, na které někdy zapomínáme. Je to také dobrá příležitost povinnost eh, hledět do budoucnosti. Evropa eh, potřebuje novou dynamiku. A nedávné vývoje v Evropě jasně ukázaly, že Evropská unie eh, musí být blíže občanům a musí efektivněji komunikovat o svém úsilí, aby vytvářela lepší příležitosti pro občany, aby jim dala šanci dosáhnout svých snů, dosáhnout toho, čeho chtějí dosáhnout. Politické události, ke kterým v uplynulých letech došlo, nám ukazují, že potřebujeme eh, naléhavě reformovat. Eh, musíme mít jasnou vizi, musíme být blíže občanům. A proto se musíme pustit do dalšího budování evropského projektu. Jsme připraveni k tomuto evropskému projektu eh, přispět a v rámci našeho předsednictví budeme usilovat o co nejužší spolupráci s vámi v zájmu silnější Evropy. Víme, že šest měsíců je krátká doba, ale jsme ambiciozní. Chceme, aby evropský projekt byl důvěryhodnější, ale zároveň jsme realisté. Víme, jaké jsou naše limity. Víme ale také, jaké jsou naše silné stránky. A proto se budeme snažit být poctivými prostředníky bez jakýchkoliv skrytých úmyslů a spolupracovat v, e, s Evropským parlamentem v duchu e, poctivosti e, a upřímnosti. Premiér, eh, vicepremiér eh, i ministr financí eh, na Maltě, i opoziční lídr, to jsou všechno bývalí evropští poslanci. Proto je jasné, že chápeme důležitost Evropského parlamentu a vy jste přímí zástupci evropských občanů, pracujete v jejich zájmu. Jsme hrdí na to, že jsme nyní u kormidla Evropské rady zrovna v tomto eh, historickém okamžiku. Eh, je zapotřebí vytvořit novou eh, čerstvou dynamiku, která bude združovat naše občany, spotřebitele. A tady Identifikujeme priority jako migrace, jednotný trh, politika sousedství, sociální inkluze a e, otázky e, moří. Domníváme se, že naše, naši občané mají legitimní výhrady a my na ně musíme odpovědět. Myslím si, že bychom neměli zabíhat do přílišných priorit už nyní. Nicméně chtěl bych se především zaměřit na e, téma, kterým se kterým se většinou zabývá váš výbor. Eh, je mi ctí, jakožto předseda eh, Rady pro dopravu, vám představovat naše priority v sektoru dopravy během našeho předsednictví. Eh, během příprav na malské předsednictví jsem měl příležitost se s mnohými z vás setkat. Eh, tyto schůze eh, mi zásadně umožnily lepší vhled do vašich priorit a obav. Eh, samozřejmě všichni se shodneme na tom, že všechny dopravní prostředky mají dopad na evropské občany a že e, Evropa vytvořila stabilní právní rámec, jehož cílem je efektivní, bezpečná a ekologicky šetrná e, doprava, e, která by podporovala růst a pracovní místa. Po celé roky jsme pracovali spolu na efektivní dopravní síti, která chrání evropskou ekonomiku. V následujících šesti měsících našeho předsednictví eh, hodlám uchovat eh, tu dynamiku, které jsme dosáhli a spolupracovat s vámi všemi na tom, abychom plně integrovali dopravu do jednotného trhu s co nejlepším využitím digitalizace. Eh, malské předsednictví bude vstavět na eh, práci předchozích předsednictví nizozemského a slovenského a také na dalších milnících, kterých dosáhla předchozí předsednictví. A budeme i nadále posilovat udržitelnost a eh, konkurenceschopnost evropského dopravního sektoru a posilovat fungování jednotného trhu. Historie nám ukázala, že spolupráce nese výsledky a já vám děkuji za tuto spolupráci. Chceme eh, se i nadále zabývat eh, udržitelným a konkurenceschopným námořním sektorem a uchovat si ty zastřešující vůdčí principy, podle nichž námořní doprava je globálním sektorem regulovaným na globální úrovni. Eh, námořní sektor, který je mi velice drahý, eh, chceme ukázat jako moderní odvětví, eh, které je ochotno přijímat digitalizaci a mezinárodní závazky v zájmu čistšího odvětví. To je cesta k, ke vzkvétání tohoto sektoru. Musíme tento sektor ukazovat v pozitivním světle, zejména jeho udržitelnost, protože to je jediná cesta, jak přilákat mladé lidi v Evropě, aby aby usilovali o práci v tomto sektoru. Navzdory eh, názorovým odlišnostem souhlasíme v tom, že občané musí být v našem popředí v popředí našeho zájmu. Vzhledem k velkému počtu evropských občanů, kteří cestují eh, po moři, je důležité posílit bezpečnost eh, osobních lodí. Naše návrhy v, tom, v této oblasti jsou tedy prioritami. Chceme zahájit vyjednávání s parlamentem co nejdříve u všech tří návrhů, které se týkají této oblasti a chceme je dokončit eh, ještě během našeho předsednictví. Pokud jde o lodě pro osobní přepravu na mezinárodních plavbách, eh, předsednictví hodla i nadále usnadňovat koordinaci eh, úsilí Evropské unie v oblasti bezpečnosti osobních lodí v Mezinárodní organizaci námořní dopravy dopravy. E, předsednictví e, hodlá e, snížit objem odpadu, které, který generují lodě a také chce, bude zabývat směrnicí o přístavech. Současná směrnice o přístavech je poněkud zastaralá a e, je nutné ji aktualizovat, e, aby legislativa byla sladěná s aktuálními potřebami námořního sektoru. E, předsednictví doufá, že bude včas přijat tento návrh, aby mohla pokračovat práce na tomto důležitém tématu. Zastaralá legislativa brání pokroku, kterého chceme všichni dosáhnout. Pokud jde o návrh na směrnici o uznávání profesních kvalifikací v mořeplavbě, naším návrhem je, naším cílem je stavět na práci předchozích předsednictví a pokračovat ve vyjednávání e, s parlamentem. Chtěl bych využít této příležitosti, abych e, poděkoval předchozím předsednictvím i parlamentu za e, dosavadní pokrok, ve kterém chceme nadále pokračovat. Jsem přesvědčen o tom, že mu dokážeme najít úměrné a pragmatické řešení. Jsem přesvědčen o tom, že najdeme společnou řeč. Přestože Malta nemá vnitrozemské vodní toky, domnívám se, že tento, eh, toto téma je důležitým stavebním blokem evropského projektu. Eh, vnitrozemské vodní sítě jsou důležitou částí dopravní infrastruktury a členské státy, které eh, mají vnitrozemské vodní sítě budou zásadní při distribuci toku zboží a celkové interkonektivity v rámci sítě TNT. Pokud jde o e, pozemní dopravu, malské předsednictví se bude e, zabývat vyjednáváním o návrhu komise, e, který se bude týkat revize, uznávání kvalifikací a také Eh, bude zahájeno jednání o eh, školení profesionálních řidičů. Tady eh, je zapotřebí odstranit překážky týkající se vzájemného uznávání výjimek věkových požadavků a sladit to s ostatní legislativou v oblasti dopravy. Vzhledem k vývojím v posledních desetiletích stávající legislativa by měla lépe reflektovat realitu sektoru, pokud jde o obsah a formu školení. To je v zájmu bezpečnosti na silnicích a bezpečnosti řidičů, ale také v zájmu lepšího fungování jednotného trhu, aby se zboží mohlo lépe pohybovat po e, Evropě a aby e, řidiči měli e, v zaměstnání rovné příležitosti, rovné podmínky. Plánuji zorganizovat velkou konferenci stakeholderů na Maltě, která se bude zabývat bezpečností na silnicích. Naším úmyslem je stanovit budoucí politický směr ohledně bezpečnosti na silnicích a chceme zahájit politickou debatu o mnoha tématech a také dosáhnout dohody u e, konkrétních cílů. E, samozřejmě se těšíme na nadcházející iniciativu e, silniční dopravy a chceme tento balíček využít co nejlépe k jakýmkoliv návrhům, které budou přijaty v rámci našeho mandátu. Malské předsednictví také bude pokračovat s revizí nařízení o právech cestujících v železnici, tak aby jejich zákaznický zážitek byl zlepšen. Uvědomuji si, že jsou tu určité problémy, nicméně malcké předsednictví se domnívá, že eh, může dále pokračovat v diskuzích. Jakožto periferní stát eh, pro nás bude mnohem jednodušší eh, být vlastně jakýmsi zprostředkovatelem. Malcké předsednictví hodlá i nadále usnadňovat koordinaci členských států v oblasti mezinárodní dimenze dopravy, zejména pokud jde o Mezinárodní námořní organizaci a Mezinárodní organizaci organizaci civilního letectví. Eh, Dohod, klimatická dohoda z COP21 eh, udělila pozitivní moment eh, iniciativám ohledně skleníkových plynů v letectví a v námořní dopravě. Je zásadní, aby oba tyto sektory eh, vyvážily svou klimatickou odpovědnost s udržitelností v rámci mezinárodních řešení. Malské předsednictví hodlá pokračovat v těchto snahách, zejména pokud jde o vývoj strategie IMO, pokud jde o snížení skleníkových emisí z lodí. Jediným způsobem, jak uspět, je eh, vést dialog s členskými státy a proto jsem osobně podnikl iniciativu a pozval jsem eh, několik eh, klíčových neevropských států na ministerskou konferenci, kterou budeme organizovat na Maltě a bude se zaměřovat na udržitelnost námořní dopravy. Naším úmyslem bude pracovat efektivně a účinně, aby evropský dopravní sektor odpovídal potřebám dnešní reality, aby ten sektor byl bezpečný, zelený a konkurenceschopný v zájmu evropských občanů. Jak možná víte, máme ambiciozní program a eh, Abychom eh, ho naplnili, závisíme na vaší spolupráci. Naším úmyslem eh, je vést otevřený dialog a těším se na společnou práci v zájmu evropských občanů. A teď znovu přejdu do malčtiny. Eh, jak eh, uvidíte, náš eh, mandát bude zaměřen především na dopravu. A my uděláme vše, co bude v našich silách, abychom byli co nejinkluzivnější. To se týká i železničního sektoru, který u nás prakticky neexistuje, nicméně budeme na něj klást stejný důraz jako na vnitrozemské vodní toky. Na závěr bych vás chtěl požádat, abyste v březnu navštívili naši zemi a účastnili se naší konference a e, také vás zvu na naši konferenci v Dubnu, která se bude týkat železničního sektoru, e, protože posílení dopravního sektoru je opravdu záležitost blízká mému srdci. Děkuji vám. Merci beaucoup, monsieur Mizi. Je... Děkuji mnohokrát, pane Mici. A nyní předávám slovo panu Zamit který bude mít opět 10 až 15 minut k dispozici. Thank you. Uh, Děkuji vám. A e, e, i rovněž vám blahopřeji k vašemu zvolení a také panu Kramerovi za vynikající práci v čele výboru TRAN cení poslanci a poslankyně Evropského parlamentu. Já si nesmírně cením toho, že před vás mohu předstoupit jakožto eh, ministr eh, cestovního ruchu zastupující eh, předsednickou zemi. K tomu, co řekl ministr Mici, Eh, chci ještě vyzdvihnout práci nizozemského slovenského předsednictví a představit eh, hlavní priority týkající se letectví a cestovního ruchu. Letecký balíček je um, něčím, co má um, posilovat růst, inovace, posilovat také vnitřní trh a roli eh, Evropské unie jakožto aktéra v mezinárodním systému tomto směru malské předsednictví chce řešit výzvy tím, že se zaměří na regulační eh, otázky a zároveň podpořit rozvoj ekonomických aspektů letectví, což by přispělo také k ekonomickému růstu a zejména vytvorbě pracovních příležitostí. Začnu leteckou dopravou, tedy revize EASA, e um, bezpečnostní uh, agentury, um, letecké agentury Evropské unie. Tohle se dotýká bezpečnosti uh, všech evropských občanů. A je jasné, že oba spoluzákonodárci si přejí uh, bezpečný a účinný letecký sektor v Evropě. EASA může maximálně, tak aby EASA mohla maximálně využívat svoji expertízu. Je tu důležitá také vazba na další ohledy, jako je bezpečnost a ochrana životního prostředí. To vše je zohledněno. Jak jste si jistě všichni dobře vědomi, tak Rada přijala všeobecný přístup k této otázce, v se snaží zajistit vyvážený přístup, na jehož základě pak eh, mohou začít co nejrychleji vyjednávání s Evropským parlamentem. Předsednictví hodlá udělat vše, co bude v jeho silách v zájmu dosažení dohody s Evropským parlamentem a já pevně věřím, že budeme schopni efektivně spolupracovat. Ovšem, vyjednávání si žádají flexibilitu obou stran. Dohoda tohoto druhu může být významným milníkem pro evropský letecký sektor. Hlavním cílem je co nejvyšší úroveň ochrany evropských občanů a nesmíme si nechat takovou příležitost uniknout. Pokud jde o nadcházející návrh nařízení o ochraně eh, proti neférovým eh, cenovým praktikám a dotacím, bude malské předsednictví se snažit také eh, s vámi začít jednat v zájmu dosažení co největšího pokroku. Členské státy i průmysl byly požádány, tedy žádali o revizi této legislativy. A protože stávající legislativa není praktická. Návrh by měl umožnit eh, tedy eh, vznik eh, účinnějšího nástroje, který by zachoval um, hospodářskou, férovou hospodářskou soutěž. A pokud jde o dohody s třetími státy, tak malské předsednictví se bude snažit pokročit ve vyjednávání, která již jsou na stole, ale je ochotno také uvažovat o nových dohodách. To by posílilo um, maximální standardy bezpečnosti um, hospodářské soutěže a také ochrany i životního prostředí. A nyní je mi potěšením vás seznámit s prioritami týkající se eh, turismu, eh, cestovního ruchu. Tedy náš, eh, my jsme jeden z, ne, z nejmenších členských států a naše hospodářství je založeno do značné míry na cestovním ruchu. Nemůžeme tento sektor zanedbávat. Je to významný příspěvek evropské ekonomice. Hmm. A naše diskuze chtějí zvýšit viditelnost evropského eh, sektoru cestovního ruchu a povzbudit další politiky eh, na evropské úrovni, které by mohly zlepšit konkurenceschopnost evropského eh, produktu, tedy cestovního ruchu, turisty, turismu fungující vnitřní trh stimuluje um, konkurenci, zvyšuje kvalitu a pomáhá snižovat eh, náklady a provozní náklady pro podniky. Evropský jednotný trh je jeden z největších výdobytků Evropské unie a jeho eh, další specifický účinný rozvoj, tedy z hlediska digitálního trhu, může přinést hmatatelné přínosy našim ekonomice, našim podnikům a našim rodinám tím, že odstraní bariéry a zlepší přístup ke službám pro naše spotřebitele. V uplynulých letech se objevily nové technologie, které vyvolaly revoluci v tom, jak lidé cestují. A i když nové technologie se dostávají do středu zájmu, tak kolaborativní ekonomika není úplně novou koncepcí ale tyto platformy přesto vedly k určité evoluci tohoto sektoru a e, musíme samozřejmě maximálně využít tuto novou příležitost, ale přitom se musíme snažit zachovat také rovné podmínky pro všechny operátory v cestovním ruchu. Malské předsednictví si také uvědomuje význam iniciativ e, přijímaných na e, evropské a mezinárodní úrovni, například rok 2018, který bude rokem cestovního ruchu EU Čína a také rokem kulturního dědictví. Myslíme si, že cestovní ruch je neoddělitelně svázan s kulturou a ten evropský turistický produkt musí být schopen přilákat více turistů právě z třetích zemí. Například Čína, to je jeden z největších trhů které Evropa, Evropa musí eh, být schopna přilákat, aby si zachovala svou eh, pozici předního turistické destinace. Malské předsednictví se domnívá, že řešení těchto výzev a příležitostí je nezbytné k eh, zlepšení stavu konkurenceschopnosti sektoru cestovního ruchu na evropské úrovni. Malské předsednictví tudíž bude organizovat konferenci na vysoké úrovni se bude konat jako na Maltě koncem května a ta zajistí tu platformu pro diskutování tematických otázek. Jejich cílem je zvýšit eh, právě konkurenceschopnost eh, evropského turismu. Další priorita, jak již bylo zmíněno, je podtrhnout význam čínského trhu cestovního ruchu. Nesmíme si nechat ujít příležitost eh, být dokázat přilákat velkou eh, část, eh, velký podíl tohoto trhu. Zorganizujeme eh, konferenci se, s organizací, světovou organizací cestovního ruchu při OSN, kde se budou moci sejít všichni příslušní aktéři. Pan ministr Mici již hovořil o prioritách um, sektoru námořní dopravy, ale je tu také iniciativa modrého růstu, která má přispět eh, k mm, plnění Evropské strategie 2020 pro inteligentního růstu. Protože samozřejmě, že oceány jsou je hnací silou evropské ekonomiky, mají obrovský potenciál růstu, vytvářejí příležitosti eh, pro pracovní síly s vysokou přidanou hodnotou, což pak zvyšuje konkurenceschopnost pobřežního eh, sektoru pobřežního cestovního ruchu. Takže musíme urychlit naše úsilí, abychom řešili inovativně otázku eh, sezónnosti, abychom eh, mohli využívat pobřeží celý rok, protože námořní turismus je klíčový k tomu, abychom využívali udržitelný růst modré ekonomiky. A závěrem, cení poslanci a poslankyně Evropského parlamentu, dovolte mi zdůraznit význam leteckého sektoru což samozřejmě má bezprostřední dopad na cestovní eh, ruch v jednotlivých členských státech. Eh, uvědomujeme si eh, také do, významný dopad na ekonomiku růsta pracovní příležitosti tohoto odvětví a chceme nabízet solidní platformu pro další výměnu názorů a dialog. V dnešním globalizovaném světě je nutné zajistit eh, příslušnou dopravní konektivitu pro všechny občany a podniky. Samozřejmě, že konektivita je široký, široká koncepce, ale je to nezbytné aktivum eh, Evropské unie. A malské předsednictví bude eh, v průběhu tě, tohoto půl roku pracovat na dosažení maximálního pokroku v těchto otázkách, abychom přispěli ke konkurence schopnějšímu, ale zároveň bezpečnějšímu leteckému průmyslu. Mohu vás ujistit, že toto úsilí v zájmu evropského občana mm, bude eh, činěno všemi mými kolegy v průběhu celého malského předsednictví. A nyní chci využít příležitosti, abych vás eh, přizval k eh, tomu, abyste sledovali naše diskuze na Maltě a také vás chci vyzvat k tomu, abyste Eh, uspořádali zasedání eh, Task Force pro cestovní ruch na Maltě za našeho předsednictví. Já doufám, že Malta malské předsednictví eh, bude jakousi pobítkou dalšího rozvoje cestovního ruchu a letectví v Evropě. Děkuji za pozornost. Vážení paní ministři, děkuji mnohokrát za vaše vystoupení. A nyní otevírám diskusy a začneme koordinátory. Pan Vin van de Kant má jako první slovo. Minimálně tři minuty má k dispozici. Minimálně? Výborně. A to je jenom jaksi úvodní část té problematiky. Vážená paní předsedkyně, Mnohokrát děkuji. E, děkuji samozřejmě oběma ministrům a srdečně vítám, že jsou mezi námi. Chtěl bych jim popřát mnoho úspěchů. Ten úkol, který mají, je zajímavý, ale není jednoduchý. A myslím si, že musíme být upřímní a musíme uznat, že máme dobrou zkušenost s těmi malými členskými státy, kterým se často e, daří dodat novou dynamiku Evropě. Možná se jim to daří lépe než velkým členským státům. Začnu cestovním ruchem. Já osobně mám velmi dobrou zkušenost na Maltě. E, navštívil jsem například katedrálu v Lavaletě a Vím, že tam jsou vždy používány takové ty staré anglické autobusy, vždycky mě to potěší. Měl jsem dobrou zkušenost z hlediska cestovního ruchu. Paní předsedkyně, myslím, že my všichni jsme zajedno v tom, že tady je ekonomický potenciál cestovního ruchu v Evropě a jsem přesvědčen, že kolegové sdílí tento názor. Bylo by vhodné přitáhnout maximální počet turistů v Evropě a soustředit se také na hodnotu cestovního ruchu. Měli bychom se také podívat na situaci v USA a v Rusku. Myslím, že bychom měli mm, vzhledem k této situaci klást ještě větší důraz na naše hodnoty. Chtěl bych se zeptat ministrů, jaké jsou tady limity z hlediska Eh, provozu, jak to vypadá z hlediska žadatelů azylu, jak to vypadá se šengenským systémem. Myslím si, že musíme dát všechny síly dohromady, abychom neomezovali cestovní ruch, aby tady neexistovaly nějaké restrikce. A nyní bych přešel na dopravu. Paní předsedkyně, s velkým zájmem jsem zaznamenal připomínky pana Miciho, který hovořil o tom, že je nutné nastolit kontakt s našimi občany. Je pravda, že v současné situaci v Evropě je to nutné, ta situace není dobrá a měli bychom se pokusit opětovně oživit dialog s občany a měli bychom eh, to vnímat jako prioritu a jsem rád, že to ministři takto uvedli. Další připomínka, která mě zaujala. Je nutné mm, jednat rychle. My hodně hovoříme v Evropě, ale jsme relativně pomalí z hlediska uplatňování norem, například eh, v dopravě. Pokud Malta, tato malá země, dokáže urychlit eh, ty proměny, tak eh, si myslím, že ten výsledek bude velmi zajímavý. A ještě několik slov k letecké dopravě. Eh, pan ministr hovořil o ASA a můj kolega pan Marinesku k tomu může případně vystoupit. Eh, ale nehovořil jste o právech cestujících v tomto ohledu. Možná bychom měli hovořit také o problematice Gibraltaru a problémech mezi Španělskem a Spojeným královstvím. Možná, že na základě vaší historie byste se k tomu mohli vyjádřit. A ještě silniční doprava. My víme, že bezpečnost je hlavním cílem. Vy jste se zmínil také o digitalizaci. Chcete tady zajistit pokrok? Jsem tomu rád a přeji vám mnoho úspěchů. Děkuji. Eh, vidíte, že se vám podařilo i ty tři minuty tedy překročit. Pane Ismail Hep, prosím, za socialisty. Mnohokrát děkuji. Děkuji také za mě a za socialistickou frakci, vážení ministři, pane ministře Mici, pane Levisi. Přeji vám mnoho úspěchů v těch dalších měsících. V každém případě socialisté vás budou ze všech sil podporovat a jsme rádi, že jste zmínil ty hlavní body. Zvláště jsem rád, že vaše předsednictví si stanovilo za cíl i nadále mm, Evropu e, zasadit jako první destinaci. Samozřejmě, že máme určité deficity v této souvislosti a je tedy pěkné, že předsednictví vnímá cestovní ruch na tak vysoké úrovni a tak ho podporuje. Pane, předsedo, vy, eh, pane ministře, vy jste hovořil také o Číně v souvislosti s cestovním ruchem. A já bych se chtěl zeptat, do jaké míry na úrovni ministerské rady můžete ovlivnit to, abychom nějakým způsobem proměnili ten restriktivní, rigidní vízový režim v Evropě, aniž bychom ohrozili bezpečnost. To nás samozřejmě zajímá z hlediska třetích zemí ve vztahu k Evropské unii, tak abychom tady zajistili větší pohyb. Vy jste hovořil o Číně a to je správné. Eh, čísla turistů z Číny se neustále zvyšují. A v minulosti jsem vždy využíval možnosti hovořit eh, s čínskými experty a také s experty ohledně Číny z hlediska hotelů. Například tam je velmi málo ještě zohledněna, eh, zohled, nejsou málo zohledněna specifika těchto čínských turistů. Také jsem velice rád, že jste hovořil o letectví, o aviation jako specifickém cíli. Hovořil se o EASA. Tady to je také oprávněné. Já myslím, že bychom se měli v tomto pololetí pokusit eh, dokončit tuto práci, uzavřít. Eh, další důležité téma je digitalizace já jsem přesvědčen, že doprava a mobilita požadují, aby eh, digitalizace byla tím hlavním motorem. Hovořilo se také o autonomních automobilech a v tomto ohledu bych se chtěl zeptat, jaká konkrétní opatření tady máte, nebo lépe řečeno, jak my jako výbor trans Evropského parlamentu vám můžeme pomáhat uh, Eh, zaměřovat se na tyto konkrétní cíle. Na závěr bych vám chtěl ještě jednou poděkovat a popřát mnoho úspěchu a těším se na dobrou spolupráci. Děkuji. Pane Zíle, jste na řadě. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, vítám eh, oba dva ministry jménem ECR v našem výboru a je jasné, že pro Maltu eh, jednou z priorit v dopravním sektoru budou eh, otázky moří, eh, námořní dopravy vzhledem k její geografii. Vy jste samozřejmě hodně hovořil o lodích pro osobní přepravu, kvalifikacích, o vnitrozemských vodních tocech a tamní, tamní situaci. Nicméně, pokud jde o rozvoj eh, ekologicky šetrné námořní dopravy, tak od roku 2015 v Severním a Baltském moři se zavádí legislativa, která snižuje eh, emise síry u námořních plavidel. Nemyslíte si, že byste mohli svého předsednictví využít k tomu, abyste něco podobného vyjednali pro středozemní moře, což je politicky citlivější samozřejmě, ale možná by to stálo za úvahu protože i v Baltském moři nejsou všechny pobřežní státy z Evropské unie, jsou tam také třetí země. A vy jste nezmínil něco, co máte ve své agendě, nicméně je to eh, návrh eh, Ohledně trhu silniční dopravy, no já vím, že to není pro Maltu priorita, ale eh, mohl byste říci, zda očekáváte nějaké debaty v radě ještě předtím, než komise přinese návrh? Eh, pane ministře Zamite Luizi, děkuji eh, také vám. Myslím, že Jackie Foster později bude hodně mluvit o letectví, ale já bych se chtěl zeptat na cestovní ruch. Před několika lety eh, Rada během lotyšského předsednictví eh, pokračovala s propagací evropského turismu vůči třetím zemím, zejména Číně. Funguje to, protože eh, Evropská unie je velice rozdílná a vysvětlit čínskému turistovi, že má jet do Evropy, eh, to potom nese otázku kam. A pokud já vím, tak evropské členské státy si vzájemně velmi konkurují. Kromě toho také Švýcarsko cílí na turisty z třetích zemí a z Číny, protože turista z Číny eh, nemůže za jednu návštěvu navštívit celou Evropskou unii. Takže myslíte si, že ta obchodní značka Evropská unie funguje pro turisty, anebo spíše členské státy si vzájemně konkurují a snaží se prezentovat svou vlastní zemi jakožto turistický produkt. Děkuji vám. Děkuji, pane Zelej. Pan Talička. Děkuji. Ehm, vítáme vás také v jménem skupiny ALDE. Se chci omluvit, že bezprostředně poté, co přednesu pár připomínek, budu mít bohužel neodkladné závazky v jiném sále, takže vás budu muset opustit, eh, ale samozřejmě, že vaše odpovědi mi sdělí kolegové. Je, je to samozřejmě jedinečný, máme jedinečnou příležitost, eh, pokud jde o cestovní ruch, ten důraz, který na to kladete, to není zas tak časté a obvykle od všech, u všech předsednictví, takže myslím, že tady se skutečně skýtá určitá příležitost. Je to eh, odvětví, které je do určité míry nedostatečně rozvinuté. Vy jste navázali otá, tu otázku s konektivitou letectvím. To je jasné a zřejmé. Eh, je tu ten nedostatek nedostatečný potenciál, pokud jde o přilákání cizích turistů, ale také o cestování evropských občanů v rámci Evropské unie. Eh, chci navázat na to, co řekl pan Zíle, čínští a další turisté. Jedna věc je, že jste hovořili o integraci dopravy do vnitřního trhu. Tak eh, to platí obzvlášť pro turismus. Musíme změnit tu celkovou filozofii a přístup. Cestovní ruch který chceme přilákat. To není otázka jednoho či dvou členských států. Lidé, lidi, kteří eh, cestovali 10, 12 eh, tisíc kilometrů, tu chtějí eh, strávit možná nějaký čas, takže možná nemí ten egoistický přístup, to je také něco, co bychom měli dělat. A pokud jde o námořní dopravu, ale kolegyně Majsna k tomu řekne víci. Vy jste řekli mimo jiné, že potřebujeme naléhavou reformu, že potřebujeme eh, jaksi čerstvý, závan čerstvého vzduchu v této oblasti. Já jsem se účastnil trialogu v některých eh, dopravních otázkách. Já tu nevidím uh, nový čerstvý impuls od rady. Pokud jde o čtvrtý železniční balíček, to je sice fajn, ale jinak lidé z členských států mám pocit, že trošku eh, nemají ponětí, o co se děje. A je prostě realita toho rozštěpeného um, železničního trhu, roz, uh, fragmentárního, rozdrobeného. A eh, takže já si myslím, že to, co potřebujeme, je změna postoje. Musíme pochopit, že vnitřní trh není jenom o slovech, o rétorice, ale zejména o uh, praktických krocích. Nyní mi dovolte zmínit se o silničním balíčku. Mám podobnou otázku jako jeden z předřečníků. Jaká jsou vaše očekávání? Protože pokud je tu rozdrobenost vnitřního trhu, tak někde, tak je to právě v silniční dopravě. Jistě jsou tu věci, které se musí ošetřit, ale na evropské úrovni, ne na, na národní úrovni. Takže já bych opravdu ocenil pár uh, poznámek také k tomuto tématu. A myslím, že teď se dostávám již eh, na hranici svého řečnického času, takže tady svůj příspěvek přeruším. Přeji vám samozřejmě hodně eh, zdaru a my uh, za skupinou ALDE jsme vám plně k dispozici. Pane Telička, děkuji. Paní Kinane, máte slovo, prosím. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset ministereille ja Děkuji moc krát, paní předsedkyně, a e, děkuji e, oběma pánům ministrům. E, přeji vám hodně zdaru do vaší práce, která nebude jednoduchá. Na agendě máte několik velice tučných kousků a já doufám, že vnitrozemské vodní toky a že to bude trialog, který bude dokončen za vašeho předsednictví Mě by zajímalo, eh, jakým způsobem se také budeme eh, potýkat s výzvami, eh, které představuje snižování emisí. Obecně vzato by mě zajímalo, jaké jsou vaše názory na EASA e a jestli se budete držet linie parlamentu. Doufám, že dopravní služby a fungující síť eh, se budou dále rozvíjet za malckého předsednictví v zájmu jejich uživatelů, tedy cestujících. Děkuji. Děkuji, paní Tinanen. Pan Michal Kramer. Vážená paní předsedkyně, samozřejmě já přeji předsednictví vše nejlepší. A není to jenom proto, že je to nové předsednictví, ale je to proto, že poprvé v historii Malta přebírá předsednictví, takže vám přeji samozřejmě vše nejlepší. Já bych se chtěl zmínit o několika bodech. Všichni jsme řekli, že musíme mít stejné zacházení se všemi. V Německu ta situace je taková, že mítné se o 13 jak si snížilo, ale železniční se o 18 zvýšilo a zároveň dochází ke změně daňových zákonů. Teď eh, budeme mít 1,1 miliardy více z hlediska daňových příjmů, ale z hlediska železniční dopravy je to nespravedlivý přístup, proto se ptám. Zasadíte se za to, aby evropské zákonodárství bylo takové, že Víte, že snižování mítného v Německu se v podstatě opíralo o evropské zákony. A proto se chci zeptat, můžete se zasadit za to, aby tyto věci byly utvářeny jiným způsobem, abychom měli poctivou konkurenci mezi silnicí a železnicí. A druhý bod. Hovořil jste o tom, že je nutné zajistit trvale udržitelný vývoj lodní dopravy. Ano, to je ekologické, ale pouze tehdy, pokud budeme regulovat emise. A víte, že lodě používají různé topné oleje, což jsou produkty těžby ropy takže často je to bez jakéhokoliv filtrování těchto emisí. My jsme také měli konferenci o tom, jak nejlépe toto kontrolovat, jakým způsobem snižovat ty částice. Ale samozřejmě nejlepší by bylo úplně zakázat toto používání, protože ta kontrola je prakticky neproveditelná. Nebylo by možné tady udělat jakýsi řez, zakázat tyto těžké oleje a protože si musíme uvědomit, že od těch okružních plaveb oni vlastně způsobí emise jako 4 miliony automobilů. Proto tyto mm, okružní plavby jsou sice takzvaným snem pro mnoho spotřebitelů, ale právě produkují tyto emise. A mm, samozřejmě by bylo špatné, kdyby tyto okružní plavby získaly negativní image. Bylo by to k neprospěchu Eh, cestovního ruchu, ale musíme si uvědomit, že ty emise jsou stejně velké jako emise obrovského počtu vozidel. Pokud chcete podporovat eh, cestovní ruch, tak se musíte zabývat také touto záležitostí a chtěl bych vědět, jaké představy máte v tomto ohledu. Děkuji mnohokrát. Děkuji, pane Kramere. Pan eh, Peter Lin bude hovořit. Tak to je. Děkuji vám za slovo. Vítejte v našem výboru. Už eh, tu eh, byly zmíněny eh, různé země, které měly předsednictví, ale bohužel je, musíme být poměrně realističtí a uvědomit si, že za šest měsíců se toho zase tolik nestihne. Výsledkem bude patrně to, že předsednictví bude předáno dále. Přesto vám samozřejmě musím přát hodně zdaru a doufám, že přece jen něčeho dosáhnete, i když vím, že za tak krátký čas je to těžké. Ale jak říkám, hodně štěstí. Pro mě to úplně nejdůležitější, co se stane v letošním roce, bude balíček silniční dopravy. Evropská unie eh, jednou provždy ukáže, zda se domnívá, že se má vyplácet být poctivý. Zda se má vyplácet provozovat eh, podnik za slušných podmínek. Zda se vyplácí, aby eh, aby zaměstnanci měli vliv na svou situaci, kteří, zaměstnanci, kteří polovinu života stráví v kabinách kamionů za plat, ze kterého tak tak vyžijí. Takže teď jednou provždy Evropská unie má šanci ukázat, zda e, pracuje pro své občany, zda pracuje pro to, aby byla spravedlnost a aby existovaly spravedlivé podmínky, anebo jestli i nadále bude připouštět, e, aby ty korup, skorumpované drobné podniky, které zneužívají lidi, profitovaly. Teď se musí Evropská unie rozhodnout a já doufám, že Malta se zúčastní tohoto procesu a postará se o to, aby jednou provždy jsme vytvořili rovné hřiště se slušnými podmínkami na mezinárodním přepravním trhu. Děkuji. Merci beaucoup. Děkuji mnohokrát. Mám tady dlouhý seznam řečníků. Takže, drazí kolegové, už nebudete mít tři minuty, ale minutu třicet. A budu to bedlivě sledovat, abych umožnila našim ministrům odpovědět na všechny vaše otázky. Pan Tarpadel má minutu třicet. Děkuji vám, paní předsedkyně, říká paní Tarpadel, eh, Děkuji za tuto pozici. Jsem ráda, že máme ženu v čele eh, našeho Eh, výboru pro dopravu a cestovní ruch. Drazí eh, eh, páni ministři, vítám vás na výboru TRAN. Jsem nesmírně se těším tomu. Už dlouho jsem neslyšela v takové kombinaci tak často tedy cestovní ruch a, a dopravu. E, přitom samozřejmě v mé zemi je to také dlouhá tradice a já doufám, že budeme mít e, možnost rozvíjet mnohé aktivity v průběhu vašeho předsednictví a dále e, pro aktivity i na úrovni veřejných institucí a evropských institucí a také, aby ta, tento přirozený vztah a vazba mezi dopravou a turismem byla zviditelněna, zvýrazněna a promítla se v, eh, v infrastruktuře a v konektivitě. Protože skutečně eh, letošní rok máme eh, rok udržitelného cestovního ruchu, příští rok bude rok kulturního dědictví a také nás čeká rok multimodality. Takže se mi zdá, že i to, co říkáte, může představovat velký impuls pro cestovní ruch a dopravu v Evropské unii. Musíme využít této příležitosti. Ráda bych slyšela, eh, jestli máte také některé podněty ke konkrétním krokům přesně v tomto směru, který jsem zmínila. Eh, já se omlouvám, paní Tapardel. Bohužel máme každý vyčleněn svůj čas. Děkuji. Donne la parole Že nyní bude hovořit paní Průst. Minutu 30. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Mnohokrát děkuji ministrům za jejich vystoupení. Jako zpravodajka za regulaci EASA bych se chtěla soustředit na téma, které se týká obou sektorů. Jak víte, parlament v listopadu přijal eh, stanovisko a odsouhlasil stanovisko KEASA a eh, započal trialog, nebo byli jsme připraveni toto prezentovat na trialogu. Myslím si, že je to stěžejní záležitost z hlediska EASA. A pro parlament je nutné se zabývat právě jednotlivými modely a také riziky z hlediska letového eh, řádu. My jsme také do toho začlenili článek, který v podstatě opravňuje EASA jednat eh, v této oblasti. Musíme konstatovat, že některé vlády nepochopily správně náš požadavek v tomto smyslu. Často se nám říká, že mícháme sociální regulaci s regulací letového eh, řádu. Eh, toto samozřejmě není pravda. My musíme si uvědomit, že u tohoto článku se jedná pouze a jedině o bezpečnost letového provozu. Protože tady dochází k tlaku na pracovníky, eh, kteří pracují v tomto eh, sektoru a proto EASA musí konat. Těch příkladů je tady celá řada. Máme tady seznamy, například eh, lidé musí pracovat nemocní, Eh, nikdo nám nemůže eh, tvrdit, že to není riziko. Takže já jsem, budu ráda, pokud se budete zabývat také touto záležitostí. Děkuji. Paní Revidalan, minutu 30. Děkuji, paní předsedkyně. Blahopřeji. Vážení páni ministři, já jsem velice ráda, že máme tuto výměnu s vámi dnes. Jsem také ráda, že čtu v programu práce, že sociální inkluze je prioritou a bez politické angažovanosti se nám nepodaří pokročit v těchto klíčových oblastech, zvláště v dopravě. Víte, že tady jsou problémy související právě s nedostatkem sociální dimenze jednotného trhu. Mohli byste vysvětlit v tomto ohledu vaše cíle, kdy budou hlavní termíny, jak se budete zabývat těmi záležitostmi, které jsou stěžení, například směrnice o vysílání pracovníků a dále silniční problematika. Jak chcete přesvědčit členské státy ohledně těchto priorit? Jakým způsobem vést boj proti fiktivním eh, společnostem, které vlastně vyživují ten sociální dumping? Vím, že budete organizovat zasedání eh, na Maltě, ale bylo by vhodné, kdybyste upřesnili, jakým způsobem chcete provádět jednání ohledně povinných úkolů z hlediska snižování emisí do roku 2030. Chcete podpořit eh, ambicioznější text, zvláště z hlediska dlouhodobějších cílů a zvláště z hlediska kvalitnější zprávy klimatických cílů. Děkuji. Nyní bude hovořit pan Wiley. Minuto 30. No, krát děkuji, paní předsedkyně. Vážení páni ministři, srdečně vás vítám. V posledních dvou a půl letech vy jste zvláště mm, pan Levis byl velmi aktivním ministrem v oblasti cestovního ruchu. A to je pro mě jakási záruka úspěšnosti v těch příštích měsících. My sami dva samozřejmě nemůžeme změnit situaci z hlediska cestovního ruchu, ale jsme v kontaktu a já bych vám chtěl poděkovat za pozvání na zasedání Task Force ohledně cestovního ruchu. To budeme řešit bilaterálně. Mám tady dvě věci. Za prvé, vízová politika. My jsme velmi bojovali za to, abychom měli kvalitní vízový balíček také ve prospěch cestovního ruchu a rada blokuje tuto záležitost už jeden a půl let. Chtěl bych požádat malské předsednictví, aby něco učinilo v této oblasti. Druhá otázka. Pan Cíle o tom také hovořil. Jedná se o spolupráci s třetími státy, například s Čínou. A jak budou vypadat naše vztahy s třetími státy, to je velmi důležité. My máme celou řadu informačního materiálu v rámci naší skupiny Task Force. My na tom pracujeme velice aktivně. Již jsme přijala, přijali rozhodnutí ohledně různých projektů v rámci tohoto výboru, které zapadají do této tematiky. A také velice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 Doufáme v dobrou spolupráci v dopravním sektoru a chtěla bych také přivítat ministry. Vítejte, stojí před vámi velké výzvy během malckého předsednictví, pokud jde o práci v konkrétních oblastech, které jsou důležité pro tento výbor. Doprava a cestovní ruch je výborné, že po dvou letech, kdy Eh, tvrdě pracujeme na těchto oblastech. Vidíme předsednictví, které se o tyto oblasti silně zajímá a které vyvíjejí konkrétní opatření v oblasti cestovního ruchu. Pokud je o cestovní ruch, tak eh, bych chtěla poděkovat za to, jakou prioritu na něj kladete. Eh, Malta ví, jak je cestovní ruch důležitý pro ekonomiku, zejména pro ostrovní oblasti. A pokud jde o návrh, který je ve zprávě pro podporu cestovního ruchu v Evropu, eh, to, to, to, pokud je o ten návrh na konferenci na vysoké úrovni, tak eh, mnoho členských států se může aktivně účastnit a vypracovat dlouhodobou strategii pro eh, pobřežní turismus a pro námořní turismus. Dále je důležité si uvědomovat propojení eh, mezi eh, jednotlivými eh, dopravními prostředky. Máte nějaké opatření pro to, aby aby byly lépe napojeny na evropskou síť izolované ostrovní regiony? Ano, Děkuji, blahopřeji paní předsedkyně a také děkuji oběma ministrům za jejich vystoupení. Malta je malá země, šest měsíců je krátká doba, takže nemůžeme očekávat zázraky, to víme, ale přesto vám přejeme mnoho úspěchů a přejeme si dobrou spolupráci. Mám dvě konkrétní otázky na pana Miciho. A sice, za prvé, já vím, že to je obtížné téma, a zázraky se nedějí tak rychle, ale vidíte tady určitou možnost dále jak si vyvíjet jednotné evropské nebe. Možná právě jako malá země máte možnost odstranit tu blokaci, která existuje na diplomatické úrovni. Za druhé, vy jste mm, několikrát hovořil o tom, že je nutné také bojovat proti odpadům a emisím a já myslím, že tady je dobré také lépe spolupracovat s EMSA, která v podstatě dohlíží nad touto problematikou. Dále jste hovořil také o tom, že přístavy musí tady na tom spolupracovat. Máte nějaké konkrétní návrhy v tomto ohledu? A co se týče mm, vnitrozemské mm, dopravy a vnitrozemské navigace, tak eh, i tady jsem byla ráda, když jsem zaslechla vaše stanoviska. A nyní pan Levis. Eh, vy jste byl známý jako minister cestovního ruchu a člověk by si automaticky myslel, že jste ve prospěch ekologie, ve prospěch životního prostředí. To je samozřejmě oblíbené téma, kterým se zabývám. Já budu samozřejmě na setkání eh, na Maltě. Myslím si, že zpráva oceánů, to je velmi důležitá záležitost, kterou musíme společně rozvíjet. Takže myslím si, že tady máme velké pole působnosti na výměnu našich názorů. A nyní pan Van Dintenberg o pět minutu a třicet. Děkuji, paní předsedkyně. Mám velkou radost, že kladete prioritu na letectví v programu vašeho předsednictví a kromě toho souhlasím s tím, že politické řešení otázky Gibraltaru je prioritou a je třeba ho nalézt, aby se dalo pokračovat se zablokovanými texty o letectví v radě jako je jednotné evropské nebe a legislativa o právech cestujících. Rád bych vás povzbudil v ambicích na vyřešení této otázky tím, že umístíte Gibraltar na politickou agendu. Má otázka zní, mohl byste, mohli byste se blíže rozhovořit o vaší strategii, například jste ochotní to dát na pořad jednání Evropské rady, mohli byste upřesnit všechny kroky, které chcete podniknout, aby se tato otázka vyřešila? a mohli byste nám nastínit, kde a jakým způsobem potřebujete naši pomoc. Potom druhá otázka. Silniční balíček. Teď hovoříme o silničních iniciativách, už není v podstatě správné hovořit o balíčku. Každopádně jsou to dva důležité prvky. Revize e, nařízení o přístupu e, k silniční dopravě pro operátory a také, e, také přístup k trhům. Tyto návrhy očekáváme v květnu. Jste ochotní se tím také zabývat v rámci pracovní skupiny rady? Děkuji. Děkuji mnohokrát. Paní Andersen. Děkuji. Ráda tu eh, vidím ministry s tak eh, rozsáhlou eh, odborností, expertízou, zkušenostmi v oblasti dopravy a cestovní ruchu. Se chci zeptat na práva ehm, cestujících, protože já zodpovídám za tuto zprávu je to skutečně frustrující pro všechny cestující i pro samotné odvětví, že tu, že tu chybí tato legislativa. Jsou tu některé citlivé otázky, ale je důležité, aby evropská legislativa platila pro všechny v celé Evropské unii. Můžete s tím něco dělat, to by bylo vítané. A dále, pokud jde o práva cestujících v železniční dopravě, tak stávající regulace je dosti slabá, je tam mnoho výjimek já vás vyzývám, abyste byli odvážní, protože je to opravdu frustrující eh, pro cestující, že v některých zemích se to uplatňuje plně a v jiných otázkách, třeba v otázkách spoždění a zrušení, se to neuplatňuje vůbec. A dokonce i v některých eh, městských oblastech některých zemí se eh, to platí plně jinde ne existují některé eh, okolnosti, kdy není eh, rozumné eh, z, z, dávat odpovědnost operátorům, jenže někde pak cestující uvíznou a jsou v různém postavení. Takže prosím, vezměte v potaz implementaci nařízení o právech cestujících. Děkuji. A nyní tedy pan Deli. Uh, first of all, Madam Chair, let me Děkuji. Nejprve vám eh, gratuluji, eh, paní předsedkyně. Eh, přeji hodně úspěchů ve vaší frakci, pardon, ve vaší funkci. Doufám, že si nás nebudou plést příliš často, to bude těžké. Vážení ministři, děkuji vám za to, že jste mezi nás přišli, že jste si na nás udělali čas, abyste s námi diskutovali o svých prioritách. Měl jsem velkou radost z toho, že jedním z ústředních bodů vašeho programu je jednotný trh, protože je jasné, že ten přináší naší ekonomice e, celou řadu e, výhod malým a středním podnikům, cestujícím, občanům. Nicméně patrně si uvědomujete, že dopravní sektor mm, nedávno zažil určité e, nepříznivé procesy v členských státech, které mění legislativu pro dopravní služby, e, uvalují na ně novou administrativní zátěž. což nejen dělá problémy společnostem, zejména malým a středním podnikům, které nejsou e, schopné dodržovat sledovat všechny nové změny a novoty, ale také se tím vlastně roztřišťuje vnitřní trh. Takže já doufám, že vaše předsednictví se vynasnaží o to, aby zvrátilo tento zhoršující se trend. Děkuji mnohokrát, pan Marinesku. Thank you, Chair. Good luck for the Děkuji a hodně štěstí. Děkuji pánové ministr, pán ministrům za jejich přítomnost. Ehm, dobře se o flexibilitě, pokud je o EASA. A já chci říci toto. Vím, že Rada i parlament jsou evropské, evropské instituce. Evropský parlament nikdy neakceptuje legislativu, která není evropská, která je víc národní a nikdy také neakceptuje změnu. která znamená, že ten eh, výsledek bude vlastně méně významný než ta, která te, eh, teď eh, platí, která bude vlastně znamenat míň než stávající. Máme spolurozhodování, takže to víme, takže bychom měli být flexibilní, ale tím evropským směrem, ne tím druhým směrem. A pokud jde o jednotné evropské nebe a to, co je zablokováno v radě, už řadu let eh, rada je vlastně eh, mimo smlouvu. Pokud jde o CES 2 o tom se hlasovalo v radě, bylo to, prošlo to většinově, bylo to schváleno. To bylo ještě v rámci Lisabonské smlouvy. Takže teď musíte začít vyjedna, eh, vyjednávat. Takže tak to je pravidlo. To je smlouva, to říká. Politicky by bylo velice těžké vyřešit. Respektujeme Španělsko a Spojené království, ale po březnu si myslím, že pro nás bude velice těžké akceptovat, že všechno zablokováno kvůli jedné zemi, protože je tu výhrada, a zvláště když je to kvůli jedné zemi, která se chystá odejít z Evropské unie. Takže prosím vás, začněte vyjednávat o 2 plus děkuji, paní předsedkyně. Děkuji oběma ministrům za to, že vylíčili, jaké jsou jejich hlavní body v budoucnosti. Já jsem byl překvapen, že se tady neobjevuje téma Brexit a také téma uprchlíků, migrace, vízová politika scházely. Pane ministře Mici, vy jste hovořil o železnicích a cestujících. My všichni jsme tady pro multimodální eh, přepravu. Jak máme tady postupovat? Mono nebo multimodálně? Nebylo by lepší mít společné eh, řešení práv cestujících a tak toto vnímat? Děkuji. Děkuji. Paní Izabela de Monte. Děkuji, paní předsedkyně. Blahopřeji vám. Přeji vám mnoho úspěchů této pozici vám a místo předsedům. A samozřejmě také vítám maltské předsednictví, znám dobře Maltu a vím, jak je důležitý cestovní ruch pro vaši zemi. Řekla bych, že Evropský parlament už zaujal v říjnu 2015 stanovisko ohledně cestovního ruchu. Já jsem tehdy byla zpravodajkou a v té zprávě jsme hovořili o celé řadě záležitostí, které zazněly ve vašem vystoupení. Bylo by vhodné si uvědomit, že mluvíme o cestovním ruchu často v množném čísle. Já bych chtěla vědět, jaké priority máte z hlediska jednotlivých sektorů, kterých se týká cestovní ruch. A nyní letecká doprava. Je tady problematika Gibraltaru, já jsem ráda, že jste to jasně vysvětlil a bylo by dobré, abychom pokračovali směrem k jednotnému evropskému nebi. Budeme hovořit také a hlasovat o e, letové strategii. A tady bych se chtěla zeptat na Gibraltar. Gibraltar nesmí být tabu otázkou. Vy jste o tom hovořil dnes a já doufám, že v budoucnosti budeme moci podporovat takové stanovisko. A není trvale udržitelný rozvoj. Chtěla bych se zeptat, co chcete učinit z hlediska alternativního paliva, to znamená například eh, eh, likvidní plyn a další možnosti. Děkuji. Vítejte, pánové ministři, velice ráda vás tu vidím. Mě velice zajímá námořní doprava také. Já už se spolupracuji s námořním sektorem ve Spojeném království, takže se budu velice účastnit eh, té revize bezpečnostních předpisů a dále. Důležité je, že tady je to, to je mezinárodní dopravní prostředek, takže musíme splňovat standardy eh, IMO a musíme se zamyslet nad tím, co budeme dělat s implementací nebo v, eh, uvalováním nějaké legislativy na členské státy eh, Evropské unie. No, takže těším se na vaši spolupráci eh, v tomto důležitém sektoru. Pokud je o letectví, tak já jsem bývalou zpravodajkou pro bezpečnost letectví, jednotné evropské nebe a také drony což jsou klíčové oblasti. A také samozřejmě pro, u revize EASA, eh, ta, byla jsem v tomto parlamentu, kdy EASA vznikla. Je to velice důležité. Nezapomínejme, že jde o technické nařízení, že to není politický dokument a proto eh, musíme eh, velice pečlivě uvažovat o jeho aktualizaci. Jsem velice ráda, že také zmiňujete hospodářskou soutěž, protože v Evropské unii více než vše jiné potřebujeme otevřené hranice, abychom podporovali podporovali eh, eh, aerolinky z celého světa, aby k nám létaly. Potřebujeme také dobré dohody v oblasti obchodu, eh, který prospívá našemu průmyslu, našemu, naší cest, našemu cestovnímu ruchu. A potom chci říci, že Malta získala nezávislost v roce 1964 vůlí většiny Malťanů. A je zapotřebí si uvědomit, že v Gibraltaru bylo nedávno referendum a 98% eh, vyslovilo názor, že je lépe zůstat pod suverenitou Spojeného království. Děkuji vám, ministři, a těším se na vaše komentáře. Děkuji, paní Foster. Pan de Grande de Pascal jste na řadě. Eh, Děkuji, paní předsedkyně, a blahopřeji vám. A samozřejmě přeji mnoho úspěchů malckému předsednictví. Já jsem Španěl, takže vás nepřekvapí, že budu hovořit o Gibraltaru. Myslím si, že tady je řešení i vedle té londýnské deklarace. Podle této deklarace eh, vlastně se neaplikují eh, ty normy, které byly přijaty, pokud tady není dohoda mezi Španělskem a Spojeným královstvím. Víte, že tady je už staleté, mm, staletý problém a je tu snaha prostě odblokovat tuto záležitost. Samozřejmě, že je to zneklidňující. Také soloňská e, záležitost je zablokována práva cestujících v této souvislosti. Samozřejmě, že Spojené království nyní bude odcházet z Evropské unie v souvislosti s Brexitem, takže se musíme rozhodnout z hlediska práv, které tady mají fungovat a z hlediska požadavků těch, kteří zůstanou v Evropské unii. A musíme zohlednit i práva těch, kteří odcházejí. Byly tady velkorysé návrhy. Vy jste hovořili o tom referendu které proběhlo v minulosti. A e, OSN pochopilo velice dobře, že nejde o problém na práva na sebeurčení. Právě naopak, Španělsko v podstatě mm, učinilo návrhy z hlediska svrchovanosti s panem království. A já si myslím, že v této oblasti bychom měli pozbuzovat všechny ty, kteří pracují e, v Gibraltaru, a kteří si přejí i nadále mít eh, dobré vztahy se Spojeným královstvím. My jsme udělali svoje návrhy a není možné říkat, že tady neexistuje žádná právní možnost na odblokování této situace. Tato možnost tady existuje a může být uplatněna právě z hlediska stanoviska Španělska vůči Brexitu. Ano, takže vážení páni ministři, já budu tady poslední řečník. Vy jste řekli, že námořní priority jsou velmi důležité. Jakým způsobem Eh, budete v podstatě vnímat námořní problematiku ve vztahu k ostatním druhům dopravy. Už jste mm, jak si vyprofilovali nějakou strategii, severní, jižní přístavy a víte, že v Evropě v podstatě silniční doprava zaujímá největší podíl a má to všechny ty ekologické problémy, které známe. Máte tedy tady určitou strategii, abyste také podporovali námořní dopravu z hlediska Evropské unie? V každém případě bych chtěla poděkovat všem kolegům za jejich otázky. Nyní každý ministr bude mít 10 minut na to, aby odpověděl na všechny otázky, které byly položeny. Thank you very much, Madam Chair. Děkuji vám, paní předsedkyně. Takže předně děkuji za všechny vaše otázky a laskavá slova. Pokud je o ta laskavá slova, tak samozřejmě všichni chápou, že eh, doprava skýtá mnohé výzvy a příležitosti. Já to říkám ze zkušenosti. Vy říkáte, že nečekáte zázraky. Já také žádné zázraky nenabízím. Ale na Maltě říkáme, Čili já si myslím, že společně se nám může dařit lépe. Každopádně platí, že pokud je vůle, najde se vždy i nějaké řešení. Pokud budeme spolupracovat, můžeme, může se nám to podařit. Můžeme prostě pokročit před. A teď k těm otázkám. Pokud je o silniční bezpečnost, budeme se za, zaměřovat na vážná zranění chystáme ministerskou, eh, ministerské prohlášení o eh, silniční bezpečnosti dopravy. Eh, chceme mít určité cíle snížení o polovinu do roku 2025. Předsednictví vzal v potaz výzvu parlamentu, pokud jde o cíl, pokud jde o vážné zranění a iniciativy člen několik, několika členských států a také závěry Rady o bezpečnosti dopravy přizpůsobený, přizpůsobené ještě za bel, belgického eh, předsednictví. Protože tu máme 135 tisíc uh, takových vážných zranění ročně, čili a celkem 170 denně. To znamená, které to samozřejmě způsobuje utrpení uh, všem obětem. A uh, je jasné, že kolektivně máme morální odpovědnost jednat. Pokud jde o autonomní vozidla, tak eh, v průběhu nadcházejících šesti měsíců eh, chceme navázat eh, na nizozemské předsednictví, chceme zachovat strukturální dialog na vysoké úrovni, pokud jde o napojená autonomní vozidla, abychom hovořili o zbývajících problémech, abychom předkládali doporučení a zvyšovali veřejné povědomí a a akceptaci. Musíme spolupracovat, jak jsem řekl již na samém začátku. A pokud jde o ty vyhrazené oblasti eh, a, a eh, zvláštní eh, palivo, pa, palivo s, ní, s nízkým obsahem síry, musíme se zaměřovat na implementaci stávajícího rámce, abychom zajistili větší akceptaci, větší rozšíření alternativních paliv a potřebu byla dosažena určitá právní jistota, ale jsou potřeba další investice. Musíme maximálně využívat nástroje, jako je TNT, abychom zvýraznili zelenou dimenzi dopravy a v našem mandátu děláme maximum pro to, abychom tento proces usnadnili. To se týká také využití tzv. těžkých paliv. Pokud jde eh, o ten silniční balíček, to už jsem řekl ve své prezentaci, že nám všem záleží na té nové iniciativě. Hodláme maximálně využít dostupný čas k tomu, abychom pokročili v jakýchkoliv návrzích, eh, které mají být uspůsobeny, eh, změněny v našem mandátu. Naším estonští kolegové budou dál pokračovat v implementaci tohoto balíčku, ale bude to každopádně příležitost eh, k novým impulzům. V uplynulých měsících tři evropské instituce se snažily uspůsobit eh, a změnit eh, železniční balíček. A teď je na čase z toho udělat realitu. Doufáme, že tvrdý balíček bude podnětem k železničnímu sektoru. A bychom ukázali, že také identifikujeme možná řešení, pokud jde o úzká místa a eh, chystáme zorganizovat seminář na Maltě o městské dopravě a inovativních řešeních. Budoucnost železničního sektoru bude záviset na spolupráci mezi všemi subjekty. A je důležité, aby veškeré instituce vnímaly a byly citlivé vůči novým trendům. U RTMS, což je eh, hlavní hnací síla digitalizace, tak eh, je tu společný cíl urychlit implementaci RTMS v celé Evropě. A teď, eh, pokud eh, jde o falešné firmy, eh, pouze z PO boxy, tak to je jeden z otázek, kterou komise identifikovala jako k, k, k řešení. Předsednictví se bude zabývat nadcházejícími eh, návrhy ohledně eh, přístupu eh, k dopravnímu trhu, zabývat se možnostmi určitých opatření, ehm, pokud je o svobodu poskytování služeb, tak, aby nebyly malé a střední podniky blokovány od přístupu k trhu. A pokud jde o sociální elementy, tak sociální podmínky jsou jednom, jedním z pilířů um, tohoto balíčku. A um, sociální legislativa, která je v dopravním sektoru, jako je například pracovní doba, doba řízení, tak je tu také diskuze o vysílání pracovníků, která vedla k několika výstupům. Pokud jde o vysílání pracovníků, tak předsednictví se bude snažit maximálně dospět ke společnému postoji v radě. A pokud jde o otázky přijaté některými členskými státy k minimálním eh, odměnám, tak několik členských států již jasně vyjádřilo eh, názor, že samostatné iniciativy vytváří eh, roztřištěnost v rámci trhu. A proto je tu návrh iniciativ co nejdřív, abychom zabránili přijetí dalších improvizovaných opatření. A pokud je o EMSA, samozřejmě, že tato agentura má přidanou hodnotu a hraje klíčovou roli z hlediska námořní politiky. V průběhu našeho mandátu zajistíme, aby existovala silná úroveň spolupráce s EMSA. Migrace mm, v souvislosti s dopravní politikou. Chci všem poděkovat za snahu o záchranu desítek tisíc migrantů na moři včetně eh, zástupců lodního odvětví, které vždy hráli důležitou eh, roli v těchto záchranách. Samozřejmě, že morální povinnost nás bude nadále vést tomu, abychom zachraňovali lidi na moři. Je tu je důležité jednat tak důležité otázce. Přijetí nového právního rámce pomůže Evropě řešit eh, jednotlivé výzvy, Měli bychom usilovat o efektivní implementaci a další posílení spolupráce mezi kompetentními agenturami a maximálně využít stávající struktury v zájmu řešení migračních problémů. Myslím, že tím jsem vyčerpal odpověděl na většinu vašich otázek a samozřejmě chci poděkovat Michaelovi a poblahopřát eh, kam Karimě k nové funkci. A nyní předám slovo kolegovi. Thank you, uh, thank you very much, dear, dear, uh, Děkuji, paní předsedkyně, děkuji vám všem za tuto diskuzi a za velice relevantní a trefné otázky. Potom děkuji těm řečníkům, kteří si uvědomují, jak krátké je šestiměsíční období. Mohu vás ale ujistit, že se snažíme eh, dělat, co je v našich silách. Samozřejmě ve vší skromnosti, ale pokusíme se eh, dát přidanou hodnotu našemu eh, prvnímu předsednictví, z nichž druhé přijde za 17 let Já to tedy vezmu postupně ty otázky, zmíním se o vízovém kodexu o turismu a pokusím se říct to, co nejstručněji. Nejprve k EASA. Tady bych chtěl poděkovat eh, s panu zpravodaji Marineskuovi, eh, který hovořil velice jasně ve svém příspěvku a říkal, že ten závěr by měl být evropský a nikoli národní. Mohu vás ujistit, že eh, předsednictví sleduje situaci a e, Děkuji také našim partnerům za pokrok. Předsednictví bude na tomto tématu pracovat velice pilně a bude se snažit o dohodu s naším spoluzákonodárcem, kterým je parlament. Velice vážně bereme také aspekt sociální e, ekonomiky. Je zapotřebí, abychom dosáhli dohody, ale musí to být dohoda, která bude ctít tři základní principy. Za prvé bezpečnost, za druhé silnější letecký sektor v Evropě a za třetí letecký sektor, který by mohl konkurovat na mezinárodním poli. To jsou ty tři základní principy. Pokud jde o ty zablokované e, složky, zablokovaná témata práva cestujících a e, CES 2+, tak e, Tady sdílíme vaši frustraci a doufáme, že status quo nebude přetrvávat. Dnes mohu říci, že se vynasnažíme ze všech sil o spolupráci a budeme podporovat jakékoliv úsilí, které bude směřovat k odblokování eh, těchto dvou velice důležitých eh, legislativních aktů. Zmínili jste také dohodu o letecké dopravě, která je velice důležitá. Někdo z vás zmínil dohodu o službách v letectví. E, ta je také velice důležitá pro to, jak je Evropa vnímána e, zvenčí. To je důležité zejména z pohledu turismu na velké vzdálenosti, který je jedním z našich prioritních bodů. Práce už teď probíhá ohledně dohod o letecké dopravě. Budeme se soustředit také na možnost konzultací s členskými státy a budeme se pokoušet o dohodu, která by využila možnosti nových eh, mandátů eh, bilaterálně i eh, multilaterálně s dalšími důležitými zeměmi. Druhá otázka se týká cestovního ruchu. Vy jste zmínili tu frustraci z vízového kodexu. To je z pohledu cestovního ruchu nesmírně důležitá záležitost. Samozřejmě chceme-li turismus na velké vzdálenosti, potřebujeme e, snazší zprávu e, a organizaci víz a více společných principů v členských státech. Zároveň ale musíme eh, respektovat zájmy bezpečnosti, které jsou velice důležité. Uvědomujeme si, v jak obtížné fázi se nachází vyjednávání s Evropským parlamentem. Eh, Malta eh, se domnívá, že je potřeba vyvinout další úsilí o e, prolomení současné patové situace a budeme e, i nadále komunikovat s Evropským parlamentem e, s cílem co nejrychleji toto důležité téma dotáhnout do konce. Pokud jde o aplikaci integrované námořní politiky na turismus, tak eh, nejen z pohledu turismu, ale obecně si uvědomujeme, že modrý růst je nesmírně důležitý a vytváří eh, více eh, pracovních míst, čím dál více. A my jsme mořský národ, takže chápeme, jaké nevyužité příležitosti tady dřímají a bude to jedna z našich hlavních priorit což se projeví také v závěrech rady, které vytyčí cestu vpřed v této oblasti. Budeme také samozřejmě eh, rekapitulovat eh, situaci, eh, dosavadní situaci modrého růstu a integrované námořní politiky a vytvoříme v tomto ohledu poměrně konkrétní agendu. A poslední bod se týká čínských turistů a mezinárodního cestovního ruchu v Evropě z pohledu cestovního ruchu musíme pracovat tvrdě a musíme více spolupracovat. To bude e, naším úmyslem. My jsme e, konkurenti, konkurence je zdravá e, v turistickém sektoru. Naše nabídka je rozmanitá, ta rozmanitost musí být respektována. Nicméně naší prioritou v oblasti turismu bude vzájemná spolupráce na tom, abychom vytvořili jakousi integrovanou nabídku, což bude nabídka Evropy jakožto eh, jedné destinace. Nebude to nabídka, která bude dávat svěrací kazajku členským státům nebo regionům, ale nabídka, která bude oslavovat naši rozmanitost. Což společně s leteckou eh, konektivitou a společně se strategií letecké dopravy eh, nám přinese množství mezinárodních turistů, což povede k dalšímu růstu a k kvalitnějším pracovním místům. Takže na závěr bych vám všem chtěl poděkovat za tuto příležitost a Mohu vás ujistit, že jak já, tak eh, mý kolegové z malckého předsednictví eh, budou dělat, co je v jejich silách, abychom přinesli přidanou hodnotu Evropské unii a především evropským občanům. Děkuji vám. Merci, monsieur le ministre. Děkuji, paní ministři. Děkuji mnohokrát. Spoléháme se na vaši spolupráci. Budete vždy vítáni. Hovořili jste o spolupráci, takže máme velké očekávání. A budeme vám také připomínat naše priority, které by se měly stát vašimi prioritami. Mnoho štěstí a budeme tady, abychom vás provázeli na této cestě. Brzy nashledanou.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 se <laughs> no, Pokračujeme v našem jednání, kolegové. Zápis 9. a 10. listopadu 2016 eh, nezaznamenal žádné námitky, takže je schválen. A pokračujeme dalším bodem. Je to bod, který se týká refitu to znamená otázek bezpečnostních pravidel pro osobní lodě. Máme tady možnost si vyslechnout komisi z DG MUV, paní Magda Ošenská bude hovořit. A pak si vyslechneme naše tři zpravodaje. Paní Bilbao Barandika, dále pana Riketa a paní Ajuto ale mám pocit, že tady není paní Ajuto. Takže nejdříve bude hořit komise 10 minut. Zástupce komise má slovo, prosím. Thank you very much, Madam Chair. Uh, good, good morning. Děkuji, paní předsedkyně, dobré ráno. Děkuji za možnost vám představit uh, ten balíček tří uh, uh, refitů k um, bezpečnosti. Víte, že jsme již měli prezentaci, jak přistupovat k těm eh, takzvaným eh, kontrolám fitnessu, pokud jde o eh, cestující v lodní dopravě. A ehm, členové výboru vítali návrh komise na zjednodušení právního rámce, aby byl jasnější a přiměřenější. Také ve vašem usnesení z 22. listopadu lenského roku parlament přivítal tento balíček v tom smyslu, že zjednodušuje pravidla a slaďuje je s právním a technologickým vývojem. Je to téma, které všichni Eh, zúčastnění aktéři i vy eh, žádali tedy eh, žádali o jeho přehodnocení a to tak, aby jsme zjistili, zda není ta bezpečnost žádným způsobem ohrožena. Což je přesně to, co komise předložila v podobě těch tří návrhů. V zásadě já tady jenom připomínám ten základní princip, takže za prvé, pokud je, zda ta legislativa stále funguje, a tady jasně vidíme, že není třeba pravidla ještě úplně plnit, eh, měnit tedy. A i když cíle legislativy jsou stále ještě rele- relevantní eh, a stále ještě poskytují mobilitu evropským občanům, tak i když tyto cíle stále ještě eh, platí, tak jsou zároveň oblasti, kde bychom eh, uvítali určité zjednodušení, určité vyjasnění, protože nezapomínejme, že tato pravidla byla vytvořena před 15 lety a je potřeba zohlednit nový technologický vývoj a tak dále. Když se znovu podíváme na návrhy společně, tak vidíme, že ta myšlenka, která zatím je, je následující. Za prvé, aby existovala aktualizace, pokud jde o stávající požadavky registrace ehm, cestujících a posádky, aby ehm, míra poskytované bezpečnosti byla standardní. Také jsme se zabývali standardy, tak aby bylo ehm, možné monitorovat a to se týká hlavně rozsahu aplikace a dále jsme se zabývali eh, tím, aby ty nástroje na provádění toho přeskumu stále ještě existovaly, abychom nepřetěžovali administrativní zátěží a aby stávající inspekční režim byl lépe koordinován. čeho tedy tato, tento přeskum se stává? Nejprve tu je směrnice 9841 o registraci osob na palubě, kdy je stěžení mít na paměti, že jejich bezpečnost nesmí být ohrožena překročením maximálního počtu cestujících. A v případě, kdy je potřeba zahájit jakékoliv záchranné operace po nějaké havárii, aby eh, tyto operace mohly proběhnout efektivně. Dále bezpečnostní pravidla standardy 2945 směrnice, tam jde o harmonizované standardy pro um, os, lodě pro osobní uh, přepravu, eh, kdy se mají na, jaksi odstranit některé nedostatky předchozí legislativy a také to sladit s mezinárodními umluvami pro stavbu lodí. A poslední legislativní nástroj je směrnice 9935 o systému povinných eh, inspekcí na plavidlech. A tady se stanoví specifický inspekční režim pro um, tento druh lodí. Eh, jako, eh, samozřejmě, že jsou to eh, lodě, které mají specifické eh, využití při přepravě cestujících. A ehm, já k tomu řeknu ještě pár podrobností a eh, poté ehm, samozřejmě bude čas ještě na otázky. Takže první věc je, že je tu registrace těch údajů do eh, podnikového systému, prostřednictvím toho se to dostane do jednotného národního místa. To zavádí směrnice 2062. Eh, A dále to má být sladěno se sm... tak, eh, aby tu byl ten požadavek, aby ta data byla registrována digitálním, snadno zpracovatelným způsobem. Tady se snažíme zajistit, aby evropský rámec pro digitální dimenzi této dopravy lépe sladěn. Stávající požadavky, když, protože to poměrně stará směrnice, eh, tak eh, trošku pomíjí právě takové záležitosti, jako je ten národní jednotný bod a vyzývá národní orgán, aby v případě mimořádných událostí kontaktoval eh, dopravní ehm, firmu. Ehm, a my jsme obdrželi zpětnou vazbu, že v případě nehod toto není účinný způsob. Je důležité zajistit maximální rychlost a také usnadnit poskytování eh, důležitých informací těm, kteří jsou dotčení, eh, kteří se angažují, eh, kteří mají zjistit, co se stalo s lidmi na palubě. pak jsou to ještě některé vedlejší změny, které zavádí tento návrh. Jedna je velice důležitá, týká se eh, data, eh, lhuty uchovávání údajů, protože my jsme té směrnici eh, velmi jasně řekli, že osobní údaje by neměla být uchovávána po skončení plavby a nebo po skončení eh, soudních řízení v případě nějakých problémů. A eh, doporučili jsme tehdy dobrovolné poskytování eh, informace o národnosti. Je to tedy autodeklarace, není potřeba přitom kontrolovat identitu, není to bezpečnostní záležitost, ale jenom aby se usnadnilo informování v případě Eh, nehody. A dále je tu sladění s některými ještě dalšími referencemi, ale nad tím až teď nebudu otravovat. Další návrh té směrnice 9945, která se eh, týká těch požadavků na, na ta plavidla. Tady nejdůležitější je vyjasnění rozsahu působnosti, aby lodě z hliníku musely být eh, osvědčeny eh, podle této směrnice, aby splňovaly veškeré eh, například protipožární požadavky a pravidla, což je velice důležité. Kromě toho jsou tu technické otázky, které jsou vysvětleny v té směrnici, pokud jde o ekvivalentní materiál, stav, stávající standardy a tak dál. Nebudu teď zacházet do podrobností, komise navrhla přechodné období pěti let, neboť víme, že v některých případech budou zapotřebí ještě další přizpůsobení k tomu, aby byla aktualizována bezpečnost právě na těchto hliníkových plavidlech. Vedli jsme intenzivní rozhovory a vypracovali jsme komplexní studie, které se zabývají také tím, co by se dalo či mělo dělat s pravidly pod 20, 24 metrů délky. Rozhodl se, že budou vyloučeny z rozsahu působnosti, ale na druhou stranu, a to vám říkám už nyní, pracujeme také na tom kodexu o malých pravidlech, máme poměrně velkou rozmanitost napříč členskými státy, pokud je o požadavky pro tyto malé lodi. To neznamená, že to nefunguje, ale existuje velmi neharmonizované uplatňování napříč Evropskou unii, pokud jde tyto menší plavidla a proto v zájmu takovéto aktivity by bylo lepší, aby byly z rozsahu působnosti vyloučeny. Směrnice, kterou dám na stůl komise také stanoví některé změny. Má tu diskuze, co by se měla, mělo stát s těmi konvertovanými nákladními loděmi, když se eh, transformují v, eh, v plavidla pro osobní dopravu, tak jestli na to pravidla platí nebo ne. Dále ještě vyjasnění týkající se toho na jaké lodě to bude platit. To byla dlouhá diskuze, je tolik druhů lodí, pro něž neplatí žádné mezinárodní normy. A my jsme se rozhodli, že pokud nejsou žádné mezinárodní normy, nemá smysl to dávat do rozsahu působnosti směrnice, protože to ničemu nepomůže, nepřinese to nikomu žádnou větší právní jistotu. A poslední návrh směrnice eh, týkající se inspekcí. Ještě jednou připomínám, že se to týká pouze eh, těch lodí v řádném provozu, ale záleží to samozřejmě na vlajce a na druhu inspekcí, jsou podrobeny. Tam poměrně mnoho překrývání a zmatení, aby probíhaly tyto inspekce účinným způsobem, a to takovým způsobem, kdy eh, mohou dosáhnout cíl, aby byly, byla ta pravidla bezpečná, aby to bylo pro, provedeno správně. To, co předkládáme na stůl, je, aby eh, to byly, byla eh, plavidla, která eh, jedna, které plavidla, která jsou podrobena státní přístavní inspekci a ty, která nejsou, ta, která nejsou. Dále jsou tu také některé doprovodné změny, to překročím, přeskočím, to je technické. Otázka toho, abychom tam zajistili, že inspekce probíhají ve správných časových intervalech, aby byly rozptýleny v průběhu celého roku, aby eh, tedy inspekce probíhaly tak, že zjistí, eh, že ať už je loď v přístavu nebo ne, že, spra- že je zkontrolovaná správná část té lodi, a pak ještě poslední slide, který vypadá možná trochu komplikovaně, kdy se snažíme vizuálně sdělit, jaký je rozdíl eh, mezi jednotlivými skupinami, eh, eh, mezi inspekcemi, mezi různými skupinami státu. A vidíme, že ta změna funguje tam, kde ty vlekové státy jsou jiné než, ehm, je, než stát přístavu. A my se snažíme některé ty inspekce sloučit, spojit, ale důležité je si zapamatovat, že je to o tom, abychom usnadnili technický průběh kontrol, abychom zabránili opakování zbytečných e, inspekcí, ale abychom nijak nepodkopali bezpečnost těchto kontrol při pravidelné dopravě vždycky, jako je to u nav, na, při všech návrzích komise, to bude doprovodný dokument a implementační plán, které byly připojeny k tomu návrhu. A ještě poslední slide. Zmínil jsem, že je to součástí eh, celkově toho fitness checku, takže eh, to, na čem teď pracujeme, co ještě, ještě uvidíte další návrhy, na toto téma na základě výsledku fitness checku, tak skutečně vytváříme ty uh, standardy pro všechny lodě po 24 metrů a eh, snažíme se také změnit uh, normy poškození a revidujeme technické normy ve směrnicích 2945 spolu s EMSA. Vím, že odpoledne tady bude Marko Mile, veškerá expertiza, která nám pomáhá předkládat tyto návrhy, byla samozřejmě provedena za velké pomoci agentury pro bezpečnost námořní dopravy. Takže jsem připraven odpovědět na vaše případně dotazy, těšíme se na další spolupráci, aby tyto návrhy byly včas dokončeny. Děkuji. Děkuji vám za tuto prezentaci. Nyní předám slovo zpravodajům a nejdříve bude hovořit paní Bilbao. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych vám chtěla poblahopřát k vašemu zvolení a doufám, že budeme moci s vámi úzce spolupracovat, tak jako s panem Kramerem v minulosti, kterému bych chtěla poděkovat, i když tady není, za tuto spolupráci v posledních dvou a půl letech. Děkuji také komisi za tyto návrhy. Já musím říct, že my sdílíme ty hlavní kritéria, to znamená zlepšení stávající legislativy, zjednodušení, upřesnění definicí a v důsledku toho naším cílem je zajistit, aby tato směrnice byla jednodušší, lépe se uplatňovala, aby se odstranily veškeré pochybnosti. Také souhlasíme s těmi hlavními cíly, které tady dnes zazněly. Je to především otázka registru osob na palubě. Já si myslím, že tento registr by měl být vytvořen Mělo by to být jakési jednotné místo, které by nám umožnilo posílit bezpečnost, ale také zajistit transparentnost. A myslím si, že tady je jedinečná příležitost, eh, kde bychom měli využít těch inovací a digitálních technologií a odstranit tak některé překážky, které tady existují a o kterých se hovoří v politických diskursech. Říká se, že tyto lodě by měli nastolit kontakt při, s odpovídajícími úřady v případě nějaké nehody, tak to je samozřejmě v pořádku a musíme eh, zde mm, uplatnit podobná pravidla z hlediska registru. Musíme zvážit, zda digitální technologie by nám mohly umožnit odstranit existující překážky. A co se týče archivování dat, i tady s tím souhlasíme a můžeme tedy pokročit v této oblasti. A teď ještě několik slov k tomu odkazu na národnost. Ta otázka je svým způsobem trochu překonána. Myslím, že bychom se měli spíše zaměřovat na inovace. Máme tady e, ty návrhy 45 2009 tady opravdu je nutné určité věci vyjasnit, to znamená ekvivalentní materiály a tak dále. Tady jsou různé interpretace, různé přístupy v členských státech, zvláště z hlediska pole působnosti. Možná by bylo užitečné se tomu věnovat více a podívat se na to, zda bychom do toho měli nebo neměli zařadit lodě, které jsou menší než 24 nebo větší než 24 metrů. V každém případě nová diskuse by byla vhodná. To sdělení komise je užitečné. Hovoří se také o kódech pro menší lodě, ale já bych byla ráda, kdyby komise řekla, kdy bude toto připraveno z hlediska těch menších plavidel a o jaká plavidla se konkrétně jedná a jak vnímat eh, tento návrh v tom kontextu. Co se týče transpozice, to znamená jeden rok po přijetí, to není problém pro nás, tedy pro naši politickou skupinu a my máme k tomu stále stejné stanovisko. Ještě bych chtěla dodat, že jsme ochotní i nadále spolupracovat, tak jsme postupovali i až do posud a těšíme se na tuto úzkou spolupráci a doufáme, že eh, přispěje k výsledku, to znamená k větší bezpečnosti cestujících, protože o ty tady jde. Děkuji, paní Bilbao. A nyní eh, bude hovořit paní Majato za paní Ajuto. Vážená paní předsedkyně, já nahrasuji naší kolegyni paní Ajuto, která zde dnes nemohla být, takže bych vám chtěla předat její sdělení. Moje kolegyně děkuje DG MUV za veškeré snahy v oblasti námořní bezpečnosti. Kolegyně tak, kolegyně také děkuje stínovým eh, zpravodajům. 27. nebo 28. února by se o tom mělo hovořit a v březnu by se mělo hlasovat na výboře. Byli bychom rádi, kdyby tady byly propojeny tyto tři otázky, abychom mohli vyústit konečné řešení refitu. A tady eh, je nutné skloubit stanovisko komisi a rady. Spravodajka se domnívá, že je nutné revidovat stávající legislativu, tedy směrnici 45 z roku 2009. Eh, musíme se zaměřit na otázky bezpečnosti, osobních lodí, a to zvláště ve světle různých událostí, které tady proběhly v posledních letech. Instituce musí bedlivě sledovat tuto otázku. Co se týče zprávy, paní zpravodajka se zabývá například výjimkou lodí, které jsou menší než 24 metrů, dále hovoří o výjimkách z hlediska hliníkových materiálů a dále se zabývá návrhy zjednodušení Eh, těch eh, pravidel z hlediska námořních zón. Také paní zpravodajka mm, se snaží zlepšit eh, tuto zprávu a těší se, že bude i nadále spolupracovat s fiktivními, tedy stínovými zpravodaji. Děkuji paní Amato a nyní má slovo pan Riket. Děkuji paní předsedkyně. Co se týče této třetí zprávy, a nezbytnosti refitu, tak to souvisí jednak se závazkem komise, který byl přijat. A také se snahou spevnit všechna pravidla, která se týkají inspekce a snahy zajistit bezpečnost na osobních lodích, které používají velké rychlosti. My víme, že zvláště v případě těch ferry Všichni vědí, co to je, v případě tedy Ferry. Došlo nedávno k celé řadě dramatických událostí, včetně Švédska. A tyto dramatické události jsou vždy mm, velmi mm, tragické z hlediska obětí. Ten návrh je tedy oprávněný. Opírá se o to, že tady jsou e, dvě regulace z roku 1998 a 2009 a hovoří o inspekci těch osobních lodí. Jedna ta regulace hovoří o typech plavidel a druhá o přístavech. To je hlavní kritérium. Jednak se tyto regulace překrývají. Je tady určitá redundance a je tady také určitý nedostatek, který jsme konstatovali z hlediska provádění inspekcí. Takže souhlasíme se záměrem komise Eh, toto upravit. Skutečnost, že ty dvě roční kontroly jsou jedna tedy pro servis a druhá eh, z hlediska technických zařízení a koná se tedy jednou za šest měsíců. Z hlediska těchto inspekcí je tady jeden problém, který jsem ještě nepochopila, proto se chci zeptat komise. Jak to vypadá, když máme co dočinění eh, s určitou složbou, která jde z členského státu do třetího státu a není to pod vlajkou eh, členského státu EU, takže to mi není příliš jasné. Byla bych ráda, byl bych rád, kdyby komise na to odpověděla. A druhá otázka. Bude nutné znovu definovat to, čemu říkáme příslušný orgán nebo příslušný úřad, protože ten je zodpovědný za inspekci. Bylo by vhodné tady udělat obecnou definici. A třetí připomínka, otázka se týká výjimek. Tady je určitá zdrženlivost hlediska výjimek, které navrhujete a té možnosti nemít novou inspekci v případě, eh, že ta alokace se změní, protože to je dosti důležité za hlediska podmínek navigace. To znamená odkazovat se na předchozí referenci členského státu a domnívat se, že to stačí, pokud je to v těch příslušných termínech, tak já se nedomývám, že je to dobrý přístup. A pak je tady další problém. Eh, to znamená náklady, které jsou k tíži přístavu. Ano, co se týče těch e, členských států, to jsme pochopili, ale pokud je zakotveno to plavidlo nebo jaksi skladováno po určitou dobu přístavu a ty náklady by byly k tíži přístavu, tak by to bylo velké zatížení. Tady není tedy úplně jasné, k tíži koho půjdou e, tyto m, mm, mm, přístavní náklady. E, poslední otázka eh, se týká cestujících. Ehm, tady opět ta kritéria nebyla úplně jasná. Myslím si, že z celkového hlediska je to dobrá zpráva a já budu rád, pokud komise odpoví na těch několik otázek. Děkuji, pane Riketu. A nyní předám slovo stínovým zpravodajům. Pan Boglies je první. Děkuji, paní předsedkyně. I já bych chtěl vám srdečně poblahopřát. Stala jste se předsedkyní našeho výboru a samozřejmě chci také poděkovat panu Kramerovi, který vykonával tuto funkci v posledních dvou a půl letech. Já jsem bedlivě naslouchal zástupkyni komise a musím říci, že sdílím cílek, které eh, vlastně zdůvodňují tento postup. Domnívám se, že legislativa, která existuje, by měla zlepšovat podmínky bezpečnosti osobních lodí, bezpečnosti cestujících a myslím, že to můžeme všichni podpořit. Také souhlasím s tím, co bylo řečeno s výjimkou pro lodě, které jsou menší než 24 metrů. A pak souhlasím i s tím, co bylo řečeno z hlediska přechodného období ohledně materiálu. Co se týče ostatních otázek, já myslím, že budeme mít možnost se k tomu vrátit později a určitě najdeme schodu. Děkuji, paní Foster. thank you, Chairman, and thank you. Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji komisi kolega, který tu není, se zabývá třetí částí toho balíčku, ale já každopádně vím, že před námi je ještě poměrně dlouhá cesta. Je to ta, od té poslední zprávy eh, stále ještě probíhají diskuze v komisi. Takže já budu z pohledu stínové zpravodajky mluvit o těch prvních dvou částech. Myslím si, že pokud jde o eh, státních kontrolních inspekce, o státní kontrolní inspekce v přístavech, tak eh, tady jsme absolvovali plodné diskuze a dospěli jsme k poměrně dobrému závěru. Takže z mého pohledu tady nevidíme žádný velký problém. Důležité ale je, že ta směrnice se bude vztahovat také na členy eh, Evropského hospodářského prostoru, které zatím eh, nemusely nutně být začleněny. Potom dále k bezpečnostním předpisům pro pasažéry. Zase vítáme eh, to, že tady je znovu uznáno, že vý, výjimka eh, pro eh, lodě do 24 metrů. Je velice důležité, aby v námořním sektoru eh, byly brány v potaz různé podmínky, různé okolnosti, které se vztahují na různé členské státy. Pokud jste vnitrozemský stát, jako třeba Rakousko, tak nemáte problém, ale pokud máte za dveřmi Atlantický oceán nebo Středozemní moře nebo Severní moře, tak je ta situace úplně jiná. Takže tady také vítáme toto vyloučení a vítáme také to, co jste přijali ohledně aktů v přenesené pravomoci které byly změněny v některých případech na prováděcí akty, což je podle mého názoru velice důležité. A právě tak eh, uznávání kompetencí eh, Evropské unie, eh, pokud jde o Pak je tu e, ještě další otázka, která se týká několik let staré směrnice a to se týká výšky vln. E, tady zejména to se, to se týká ostrovů Sily a západních skotských ostrovů. E, myslím si, že ten požadavek na dodatečné vybavení nemá žádné opodstatnění. Není to nějak opodstatněné, je to, mělo by to být ponecháno na libovou lodí samotných. Myslím si, že dnes se staví takové lodě, které jsou mnohem technologicky pokročilejší, než když jsme se tímto tématem původně zabývali. Vím, že někteří kolegové by chtěli, aby to pojednávat v souvislosti se systémem námořních tras, ale to je poměrně eh, irrelevantní pro Spojené království, odkud pocházím. Eh, takže tady bychom rádi eh, viděli určité změny. Pokud by to byla nějaká výjimka, tak je to v pořádku, ale musí se to nějakým způsobem řešit budu tedy pozorovat vaše počínání. Jinak vám velice Děkuji. E, já jsem z námořního národa a je pro nás velice důležité, aby všechno bylo správně a je také velice důležité, aby naše část e, i mezinárodní e, námořní organizace neupatla do konfliktu ohledně pravidel, předpisů a regulací v podstatě tedy eh, na, mezinárodní, eh, na mezinárodním poli jsme všichni na jedné lodi a já budu pokrok sledovat velice eh, pozorně. Děkuji. Paní Montero de Aqua. Děkuji moc krát, paní předsedkyně. Chtěla bych poděkovat komisi za prezentaci těch tří návrhů v rámci námořního balíčku. E, Námořní sektor je pro Evropskou unii velice důležitý a e, je důležitý zejména pro členské státy, e, jejich, jich se to bezprostředně týká. Je poněkud zvláštní, možná ne pozitivní, ta novinka o ohledně nehody katamaránu v Lisabonu, kde bylo 33 zraněných. E, tady je opravdu vidět, že toto je důležitý návrh, na kterém je potřeba pracovat. Musíme najít řešení, které by zabezpečilo e, bezpečí e, cestujících na našich mořích pokud jde o tyto návrhy, tak e, já souhlasím s tím, že jde o důležité téma a že je potřeba mít právní rámec, který bude snadno použitelný a snadno kontrolovatelný. Ale především, aby bylo lehké implementovat ta ustanovení, aby ta směrnice dosáhla svého cíle. Chtěla bych také zdůraznit e, význam e, digitalizace a technologického vývoje elektronické vysílání je velice důležité a víme, že pomocí technologie lze zvyšovat bezpečnost pasažerů. Pokud jde o naléhavé situace a o e, nehody, havárie, e, tak je velice pozitivní, že, e, je, že se zlepšují možnosti předávání informací. A já bych se chtěla zeptat komise na dvě věci. Mají všechny členské státy ty jednotné eh, registrační body v rámci svých eh, IT systémů nebo ne. A pokud jde o systém automatické identifikace, tak eh, tady máme legislativu, podle které některé, některá plavidla jsou vyňata z toho povinného systému. A mě by zajímalo od komise, jak hodlá zacházet s těmi různými poměry, které panují v různých členských státech Eh, závěrem je potřeba eh, se zbavit některých ustanovení, která jsou zastaralá. Eh, je potřeba tuto starou legislativu přizpůsobit také mezinárodním normám. Kromě toho k, k otázce inspekcí Vítám to, že by se měli zaměřovat na rizika a k tomu bych chtěla eh, poznamenat určitý komentář, že komise nevychází z inspekcí rizik a kromě toho bych eh, byla ráda, kdybychom spolupracovali, jsme vám k dispozici. Eh, chceme co nejlepší směrnici, která zajistí větší bezpečnost našim občanům. Děkuji. Děkuji mnohokrát. A nyní bude hovořit eh, pan Keith Taylor. Děkuji, paní předsedkyně. A děkuji také komisi za prezentaci. Mám dvě poznámky k bezpečnosti a uvítám vaše připomínky. První. Jste spokojeni s vymáháním stávající legislativy, tedy v oblasti bezpečnosti? Já mám pocit, že ta se eh, stává předmětem zájmu pouze, když dojde k nějaké um, tragédii. A co s tím děláte? Dále v nedávné zprávě z vlastního podnětu o využití potenciálu um, bezpečnosti pro cestující, tak jsem eh, zdůraznil, že kvalita a bezpečnost služby lze zlepšit prostřednictvím zvýšení kvalifikace posádky. To je oblast, v které je stále ještě velký prostor pro zlepšení a je nutno eh, to, tento proces zintenzivnit, aby se zlepšila přeshraniční spolupráce. A tak si říkám, jestli můžete nějakým způsobem komentovat vaše priority. Pokud jde o školení eh, zaměstnanců na palubě. Děkuji. Paní Meissner, máte slovo. Very good interview. Po všech těchto velmi eh, dobrých příspěvcích nemám moc co dodat, ale jenom na paní Kapučinskou můžeme dostat tu prezentaci. Ono by to bylo dobré jako takový celkový přehled eh, do budoucna myslím, že komise nám nemůže odmítnout tento dokument. Určitě nám to z radostí zašle. A nyní bude hovořit náš kolega pan Ujeli. A děkuji. Paní předsedkyně, co se týče těchto tří legislativních návrhů, tak eh, musím říct, že na těch dvou jsem spolupracoval. Týkalo se to osobních eh, vysokorychlostních eh, lidí, registrace eh, cestujících. A druhé téma se týkalo lodí, které se dostávají do členských států Evropské unie v každém případě u obou legislativních textů se jedná především o zjednodušení a racionální řešení. Myslím si, že tady nemohu, nemusím vypočítávat všechny naše požadavky, to znamená boj e, proti krizi, proti terorismu a tak dále. To vše vede k tomu, že musíme pravidelně prověřovat naše legislativní texty a novelizovat je. Takže je na nás, abychom předkládali pozitivní návrhy. Chtěl bych poděkovat Evropské komisi za to, že nám představila tyto podklady. Souhlasím s vámi v tom, že je na čase, aby se tyto texty zmodernizovaly a aby práva cestujících eh, byla zlepšena, aby byla, byly odstraněny eh, nedostatky. Samozřejmě je důležité vědět, jakou metodiku budeme používat a jaké odpovědnosti a úkoly u provozovatelů budou stanoveny a jakým způsobem budou používat eh, digitální technologie. Musíme také mm, přijmout eh, společné definice Ehm, víme, že se tady hovořilo o těch plavidlech do 24 metrů. Ehm, samozřejmě tady eh, je dobré zohlednit návrhy jednotlivých členských států. Já jsem v neustálém eh, kontaktu s eh, odbornými představiteli této oblasti a budu s nimi dále spolupracovat. Děkuji, drahý kolego, a nyní znovu dávám slovo komisi. Máte slovo. Thank you very much. Děkuji moc krát. Já bych nejprve chtěla poděkovat za všechny eh, otázky a komentáře, protože jsou přesně takové, jaké jsem očekávala. Eh, je z nich vidět váš zájem o tento velice důležitý prvek bezpečnosti námořní dopravy v Evropské unii. Chtěla bych začít tou nejjednodušší otázkou. Samozřejmě ta prezentace je vám k dispozici a kromě toho já osobně i moji kolegové, kteří pracovali na těch třech návrzích, jsou vám k dispozici, pokud byste potřebovali nějaká další technická vysvětlení. Teď k těm dalším otázkám. Já začnu eh, o těmi e, plavidly pod 24 metrů. My už jsme začali spolupracovat se zainteresovanými stranami a doufáme, že to bude na stole do konce letošního roku. Mělo by to tedy být k dispozici víceméně zároveň. E, doufáme, že práce na návrhu bude ukončena, ale chtěla bych upozornit, že e, to neplánujeme jako legislativní návrh a právě proto se to, nabízí to jméno craft Code. Chci připomenout, že plavidla pod 24 metrů nejsou pokryta žádnými mezinárodními standardy a právě proto eh, je tu obrovský rozdíl regulačních přístupů v členských státech a proto chceme začít eh, nejprve eh, měkkými nástroji, než přijdeme s něčím dalším v pozdější fázi. Pak eh, jste se zmínili o režimu eh, inspekcí, což se týká také otázky vymáhání, protože eh, právě inspekce jsou nejdůležitějším nástrojem, který zajišťuje, aby plavidla splňovala bezpečnostní standardy. Aby tyto inspekce byly efektivnější a svým způsobem také transparentnější, a aby bylo jasnější, eh, co se má při inspekcích prohlížet a kdy, eh, tak právě proto jsme eh, přinesli tento návrh, který říká, co by mělo podléhat inspekci a kdy. My samozřejmě spolupracujeme s eh, Evropskou agenturou pro námořní bezpečnost na pravidelných kontrolách a návštěvách ve všech přístavech, kde se dohlíží na implementaci předpisů a také pravidelně dostáváme informace, které potvrzují, Eh, jaký je stav eh, inspekcí. Celý ten koncept toho, kdo provádí inspekci u koho, za jakých okolností a tak dále, je eh, poměrně složitější. Je to jeden slide s komplikovanou tabulkou, já bych to teď raději přeskočila. Každopádně, když nastane situace, kdy loď má jinou vlajku než přístav, tak platí eh, kontrolní režim státu, kterému patří přístav. A potom eh, bude provedena další dodatečná inspekce, aby se zajistilo, že v tomto případě nebudou pochybnosti o tom, že bezpečnostní režim je splněn. Pak eh, tu zazněla velice relevantní otázka ohledně osobních údajů pasažérů a jak bude implementován ten rámec jednotného okna v členských státech. Já mohu říci, že to pokračuje, ale ne vždy tak efektivně, jak bychom byli rádi. My spolupracujeme s členskými státy na zlepšení situace, nicméně, jak mnozí z vás říkali, fungující digitální rámce a systémy které budou eh, splňovat svůj účel a budou snadno přístupné, tak to je základ, pokud chceme, aby námořní doprava eh, fungovala modernizovaným způsobem. Pak jste se ptali na automatickou registraci. Tak byla možnost využívat DIS jako alternativu, ale členské státy se přiklonily spíše k využívání jednotného okna. To je zatím ještě nedokončená práce a komise zkoumá potenciální rozsah případné revize eh, příslušné směrnice a s tím plánujeme přijít příští rok. V tomto kontextu vítám a souhlasím s tím, že i podle vašich slov je třeba vnímat námořní dopravu snad jako balíček, ale jako eh, celkovou souvislou oblast. A je potřeba, abychom neskončili u eh, protichůdných, protiřečících si legislativ protože na jedné straně máme ten fitness check, eh, zkoušku vhodnosti a na druhou stranu další návrhy jako revize směrnice nebo další. Takže to je všechno z těch velkých otázek. Pokud eh, se nepletu, ještě jednou děkuji a těším se na další spolupráci na těchto třech návrzích. Děkuji. Eh, já se omlouvám, ještě jednu otázku. Ještě jednu otázku ode mě, prosím. Pokud jde o školení, tak to jste, myslím, nezmínila. Můžete mi říct, jaké jsou vaše plány? v oblasti školení? Ano, samozřejmě máte pravdu. To je otázka, kterou jsem přehlédla. V rámci zkoušky vhodnosti eh, také zkoumáme eh, režim, eh, který momentálně platí, zdá je v souladu s mezinárodním rámcem. Je to ještě další návrh, který momentálně revidujeme a na základě této revize přijdeme s aktualizovaným rámcem. Nechci říct s novým rámcem, to by bylo zavádějící, ale s modernizovaným rámcem a bude to příští rok. A bude se to týkat právě otázky školení e, a kvalifikace na palubě plavidel. Paní Foster, velice rychle ještě jednu otázku. Uh, chairman, thank you. Uh, yes, that... Děkuji. E, já jsem se ptala na výšku vln. E, to se týká nejen mého členského státu, ale i dalších. E, mně je jedno, pokud řeknete děkuji za komentáře, těšíme se na spolupráci a tak dále, ale vy jste teď se nezmínila o těch výškách vln. Takže zajímal by mě váš komentář k tomu, zda se mnou souhlasíte. Tohle je téma, které na jedné straně ano, ovlivňuje to i jiné členské státy, ale bere se to jako velice specifická otázka Spojeného království. My o té situaci víme, ale bylo těžko ji plně začlenit do návrhu, který jsme předložili. Ano, ano, víme o tom. Eh, paní zastupující komise, já bych chtěla ještě navázat na otázky pana Riketa. Já jsem nezaslechla odpovědi ve vašich reakcích. Jednak jsou to náklady na zakotvení lodi, lodi potom cestující eh, a kritéria a potom, jakým způsobem budou fungovat ty eh, služby z hlediska třetích států. Na to se ptal pan Riket. Možná by bylo dobré na to zareagovat přesně. Uh, thank you, uh, no... Děkuji. Žádný problém. To bylo uh, spíš uh, s ohledem uh, na uh, vymezený čas, ale začnu s, tedy s těmi uh, inspekčním režimem, kdykoliv nějaké plavidlo uh, má řádnou plavbu mezi Evropským tedy ať je to evropské plavidlo, které cestuje, když cestuje do neevropského uh, přístavu, tak tak v závislosti na vlajce bude buď Uvedu, uvedu specifičnější příklad, protože trošku mě matou ty přístavy. Takže máte e, plavidlo s francouzskou vlajkou mezi Marseille, a co tak ten kontrolní režim nebude možný. Pokud je to italská vlajka, tak to bude platit. Takže tam jsou určité rozdíly z hlediska ehm, té vlajky, z hlediska toho režimu. Pokud toto pavidlo směřuje mimo Evropskou unii, tak nebude eh, tento přístavní režim platit a pak bude platit ten návrh sloučení režimu inspekce. Na druhou stranu, když máte úplně nějaký servis mezi Marseille a Tanžírem a španělskou nebo bahamskou vlajku, tak to platit bude. Je to trošku komplikované. Že musíte přihlížet jak k přístavu, tak k vlajce. Na základě toho eh, se pak rozhodne o tom, jaký inspekční režim bude eh, a začne platit. Pokud jde o otázku nákladů, všechny náklady související s inspekcemi nese eh, majitel lodi nebo operátor, což je pokryto. To jsou ty náklady, kterých jste hovořili, některé dodatečné, které můžeme například slyšet, jako třeba náklad, který ponese přístav. To bude eh, nést vlastník přístavu, to se nezmění a nepředpokládají se žádné změny nebo rozdíly. Děkuji mnohokrát. Já myslím, že budeme mít ještě diskuse, protože my jsme položili konkrétní otázky a neúplně vždy se nám dostalo odpovědí. Takže my se vrátíme k těmto otázkám podle našeho programu, až se budeme zabývat těmito třemi zprávami a sice 27. a 28. února. A nyní Budeme pokračovat v našem programu. A sice budeme hovořit o absolutorích za rok 2015. Bude se to týkat Evropské komisi a agentur. Já jsem zpravodajka s paní Schmidt za tuto záležitost. Takže nejdříve rozpočet 2015. Drazí kolegové, tady to je opravdu běžný postup z hlediska absolutoria za plnění soudného rozpočtu 2015. Všechna čísla jste dostali 2 miliardy 276 milionů 574 666 v roce 2015 na závazky, potom 241 eh, milionů 390, to byly prostředky na závazky eh, v oblasti dopravy. Takže Tady máme asi 78% z hlediska využití, což je celkem běžné. A souvisí to také s náklady na výzkum. Rok 2015 zaznamenal také používání nových e, nástrojů, je to EFSI. O EFSI jsme hodně hovořili v našem výboru a vidíme, že 63% těchto prostředků šlo do tří zemí Zatímco máme celou řadu různých eh, dopravních projektů, kterých je velmi mnoho, Původně se počítalo s tím, že FC se bude věnovat právě trvale udržitelné mobilitě. Proto připomínám v této zprávě, že tyto investice by měly být lépe rozloženy, měly by se eh, jaksi vyčlenit na trvale udržitelné infrastruktury, to znamená železnice, vnitrozemská navigace, plavba a tak dále. Pak tady hovoříme o Shift 2 Rail. Eh, to se týkalo společného podniku Shift 2 Rail. Eh, tady jsme, eh, uvádíme, že zatím nešlo, nedošlo k žádné plavbě. Doufejme, že k tomu dojde roku 2016 květnu. doufáme, že společný podnik bude již provozuschopný. Dostane se tady do této fáze a tady požaduji, aby rozpočet Evropské unie byl lépe diferencován z hlediska nás a z hlediska našich občanů, aby to bylo jasnější. Protože my tady máme několik typů fondů. Je to kohezní fond, FEDER, dále EFSI. Máme tady několik typů těchto fondů, takže já doufám, že v budoucnosti ze strany útvaru komise dostaneme určitý vizualizační nástroj, který nám umožní diferencovat využívání těchto prostředků právě v oblasti dopravy, protože my musíme zjistit, jakým způsobem se zde uplatňuje vůle Evropské unie podporovat trvale udržitelnou mobilitu, ať už je to železnice, eh, lodi anebo cyklistika. Takže potřebujeme transparentnost k tomu jsme se zavázali vůči eh, občanům a musíme skutečně vizualizovat tyto priority. Takže jsem tady sepsala tyto komentáře a navrhuji, aby došlo k udělení absolutoria komisi zaplnění plnění souhrnného rozpočtu Unie na rozpočtový rok 2015 z hlediska Cezaru a z hlediska e, dalších těchto mm, mm, oblastí. Takže navrhuji udělení absolutoria a nyní e, paní Schmidt se ujme slova. Děkuji, paní předsedkyně. Já mám tady to potěšení, že vám mohu oznámit, že účetní dvůr u všech těch čtyř agentur, o kterých já musím hovořit, konstatoval, že účty byly vedeny řádně, takže já bych jenom stručně se vyjádřila k těm jednotlivým agenturám. Nejdříve začnu s EMSA tak tady ta situace vypadá tak, že veškerá doporučení a připomínky z těch různých auditů v minulých letech byly eh, vzaty v úvahu, takže mm, žádná opatření tady neměla nějaký negativní dopad z hlediska eh, rozpočtového roku 2015. Tady je to tak, že mm, jsou tady mm, snahy o využívání decentralizace. Je zde ovšem snaha využívat synergie z hlediska úspor nákladů. Co se týče Evropské agentury pro eh, námořní bezpečnost, tedy EMSA, tak eh, musíme konstatovat, že tato agentura byla podporována z hlediska členských států a mm, veškeré mezinárodní, eh, mezinárodní texty byly mm, vzaty v povahu. Z hlediska migrační krize, tak musíme s potěšením konstatovat, že tato agentura eh, dostane k dispozici jak personální, tak finanční zdroje, aby svoje úkaly i v těchto oblastech mohla plnit. Ještě několik slov eh, k pracujícím. U EMSA máme 21,7 míst v administrativní oblasti a koordinaci a prakticky téměř 72 v těch operativních eh, aktivitách, což je pozitivní prvek z hlediska rozdělení. Musíme říci, že je politování hodné, že musí docházet k odbourávání pracovních míst, protože agentury musí plnit ještě další dodatečné úkoly. Takže my si musíme uvědomit, že toto odbourávání nebude mít pouze pozitivní účinky. Dále musím ještě zdůraznit, že z hlediska mm, projevení zájmů jednotlivých členských států, tak to bylo vyjádřeno na webových stránkách, ale ne ze strany všech členských států, takže bylo by žádoucí, kdyby tyto mm, zájmy byly předloženy ze strany všech členských států. Ale jinak eh, navrhuji, abychom udělili absolutorium za eh, tuto agenturu EMSA. Další agentura je EASA. Tady také navrhujeme udělit eh, absolutorium je to tak, že roku 2015 jsme udělali 18 ex post kontroly, eh, které se zabývaly eh, náklady na mm, služební cestě, na efektivitu těchto útvarů a musím říci, že vše bylo řádně zúčtováno a provedeno, takže jsme konstatovali, že tato agentura se snažila také zlepšit plánování a dohled eh, z hlediska eh, jaksi plnění rozpočtu a z hlediska jaksi zpětné vazby a skládání účtů a že se zabránilo spoždění. Agentura má velmi důležitou roli z hlediska bezpečnosti letectví v celé Evropě. Bylo tady jaksi zdůrazněno, že je nutný varovací informační systém, zvláště z hlediska přeletu konfliktních území a proto je nutné v tomto ohledu dát k dispozici finanční a personální zdroje, tak aby tato agentura mohla plnit ty operativní úkoly z hlediska bezpečnosti letectví, aniž by přistratila svoji mm, objektivitu a nestranost. Je to tak, že tady je většinou e, plánování do roku 2016 a do, do roku 2020. To znamená, že agentura tam stanovila svoje víceleté úkoly co se týče pracovních míst, máme tady 13,8 míst v, prac, v administrativě a prakticky 80 v operativních aktivitách, takže to je zvláště pozitivní z mého hlediska. Ještě bych se chtěla zmínit o tom, že v politování hodné, že 16 let po založení této agentury se nepodařilo dokončit jednání ohledně sídla agentury. Hmm, jsou tady vedeny diskuse ohledně decentralizace těchto agentur. Sice ta decentralizace byla dohodnuta, z hlediska rady, parlamentu a komise a bylo stanoveno, že sídlo musí být stanoveno předtím, než se agentura stane provozu schopná. Nyní uplynulo již 16 let, takže myslím, že pomalu je na čase, aby toto bylo učiněno tak, aby ty vztahy mezi jednotlivými justičními orgány mohly být upraveny a aby nebylo bráněno výkonu těch jednotlivých mandátů. Takže i zde navrhuji, abychom udělili absolutorium za rok 2015 této agentuře EASA. Nyní Evropská agentura pro železnice. Také víceméně všechno v pořádku. Eh, je tady možnost určitého zlepšení z hlediska rozložení pracovních míst. Musíme vyjádřit poletování hodné, že tady nedošlo ještě zatím ke korekturám eh, ohledně připomínek účetního dvora z roku 2013. Agentura byla přemístěna do Valencien a je také politování hodné, že mm, korektury eh, z hlediska procedurálních otázek také nebyly ještě provedeny. Co se týče interních kontrol a auditu, i to není úplně v pořádku. Hmm, tady je seznam různých prioritních aktivit. Například eh, chtějí připravit lepší rozložení a definice kompetencí z hlediska této agentury. Teď místa. 21,2 administrativě a téměř 64 operativní oblasti a to vítáme velice. Bohužel je to tak, že podíl zaměstnanců, kteří se přímo zabývají operativou, eh, poklesl. Všichni vědí, že pro mě je velmi důležité, aby právě v té operativní oblasti tato místa byla potvrzena. Takže tady tohoto fenomenu lituji. Je tady strategická úloha této agentury pro železnice, zvláště z hlediska hospodářské soutěže. Chtěla bych také zdůraznit, že je nutné zajistit opatření pro nediskriminaci a pro správné efektivní využívání veřejných prostředků a také je nutné zlepšit zprávu infrastruktury. Musíme podpořit skutečnost, že tady dochází k interoperabilitě a zlepšení bezpečnosti z hlediska eh, této agentury ERA. A myslím si, že také z hlediska 2015 jsme konstatovali, že jsou tady některé nové iniciativy z hlediska členských států a mm, plánování mm, programů na rok 2016. Takže i toto doznalo podpory a chtěla bych jenom zdůraznit, že železniční infrastruktura je v tomto smyslu zásadní. Dále se tady hovoří také o dopadech eh, odstraňování jednotlivých eh, překážek z hlediska národních legislativ. To je snaha, kterou tedy vítáme. V každém případě všechno je relativní pozitivní a proto i zde navrhuji, abychom udělili absolutorium této agentuře. A nyní agentura Cesar bezpečnost letecké navigace. Tak tady je. Mm, máme rozdělené položky z hlediska rozpočtu. Je to SESAR 10, SESAR 2020, takže 2015 je takový přechodní rok mm, z hlediska toho dlouhodobého cíle 2020. Chtěla bych říci, že bylo konstatováno, že tento víceletý plán SESAR eh, ne, byl zveřejněn v červnu a eh, zatím bylo konstatováno, že nebyly přizpůsobeny nové nástroje, které jsou nezbytné pro SEZAR 2020. Dále musíme konstatovat, eh, že co se týče nového společného podniku se za 2015, tak eh, tady zatím nedošlo k příslušným podpisům eh, a eh, nedošlo tedy k přizpůsobení se změnám regulace také ohledně finančních prostředků. Jinak musíme mm, zde jaksi pozitivně ocenit tyto činnosti, jejich smyslem bylo bojovat proti podvodům. Eh, také hovoříme o období až do 2030. Tady jsou určitá ekonomická očekávání, která byla definována až do tohoto horizontu 2030. Co se týče výkonnosti a jednotlivých míst, 54 operativa a přes 40 administrativa. Takže myslím, že tady by bylo dobré zlepšení. Ještě na závěr chci říci, že tato agentura má e, velký význam z hlediska také výzkumu, e, protože vlastně to má být jeden z těch pilířů letecké dopravy. Takže Eh, s těmi malými výhradami navrhuji udělit absolutorium této agentuře. Děkuji, paní Schmidt. A nyní dám slovo stínovým zpravodajům a začneme panem Deli. Eh, Děkuji, paní předsedkyně, já to vezmu velice stručně. Eh, nejprve bych chtěl poděkovat za ty návrhy. Podle mého názoru je to dobrý základ pro konečný dokument Jakožto stínový zpravodaj EPP se pokusím o to, aby to bylo vyváženější v tom smyslu, že chceme, aby to zaměření bylo spíše širší než pouze na Shift to Rail. S přístupem pro Shift to Rail souhlasím, ale myslím si, že potřebujeme vyváženější přístup, vy, vy, vyváženější aspekty ekonomické a ekologické. Děkuji. Děkuji, pane Deli. Pan Slotowski má slovo. Szanowna Pani Przewodnicząca, ponieważ zabieram głos e, po raz pierwszy. Pani předsedkyně, beru si slovo poprvé. Tedy poprvé od chvíle, kdy jste převzala předsednictví. Takže vám blahopřeji rovněž ke zvolení a děkuji panu Kramrovi našemu končícímu předsedovi. A není k absolutoriu. Děkuji paní Šmit za stanovisko. Je tu zřetelný pokrok ve všech oblastech. Kromě toho dobrou práci odvádí také Evropský účetní dvůr zejména pokud jde o nové eh, z odpovědnosti agentur. Já souhlasím s paní Schmidt, netřeba nic dodávat. A nyní předám slovo komisi, aby zareagovala na různé otázky. Bude hovořit paní Karmisak, je to tak? La commission, oui, c'est ça. Na komisi, Agnieszka Kazimírčák. E, Agnieszka Kazimírčák. Kazimierczak. Není, ne, nevyslovuje se to snadno. Tak. Já bych začal s těmi otázkami eh, ohledně decentralizovaných agentur, eh, které mají velice důležitou roli Eh, pro eh, implementaci eh, dopravní politiky. Zároveň jsou autonomní, pokud jde o jejich administrativu. Tím pádem je poměrně těžké, zejména pro ty menší, zvládat své aktivity, zvládat svůj chod. Eh, já jsem tedy eh, ráda za tu konsolidaci řízení našich agentur. Eh, my v komisi se na to díváme stejně. O tom, jsou tu doporučení e, auditů, jak interních auditů, tak e, účetního dvora. Tato doporučení jsou velice uspokojivá, respektive jejich implementace a to vedlo ke zlepšení e, řízení všech těchto agentur. V tomto kontextu bych možná jenom poznamenala, že Evropská železniční agentura úspěšně implementovala doporučení týkající se nabírání zaměstnanců to bylo opravdu problematické téma už od roku 2013 a já mohu s radostí říci, že teď to bylo uspokojivě vyřešeno. A domníváme se, že tohle je velice dobré znamení. Potom k otázce snižování lidských zdrojů, což je otázka eh, každé z těchto agentur. Teď jsme na konci pětiletého období, kdy mezi institucionální pracovní skupina pro decentralizované agentury se dohodla, že dojde ke snížení postů o 1% v každé agentuře a další procento potom eh, bude v, jak, jaksi společné, společně využíváno na plnění nových priorit. A já jsem ráda, že ty agentury, zejména EMSA a ERA, se staly příjemci těchto zdrojů. Takže i když se museli vzdát 5% zaměstnanců po dobu pěti let, tak dostali některé ty posty zpátky v zájmu jejich nových speciálních úkolů a problémů s nimi spojenými. EMSA dostane také další posty díky své roli v Evropské eh, pohraniční a pobřežní stráži. Tady eh, komise navrhuje dát eh, této agentuře všechny posty, o které EMSA žádá. EMSA je velice rozumná agentura, neklade vysoké požadavky aby potom ustupovala během vyjednávání. EMSA žádá o velice rozumný počet postů a komise se domnívá, že by jí mělo být vyhověno. Pak je také třeba konstatovat, že jsme v druhém roce nového víceletého přístupu v plánování všech agentur, což je důležité, protože teď pohlížíme na činnost agentur nejen eh, meziročně, ale eh, jak se ve víceletém programu, eh, který teď vlastně udává naši perspektivu až do roku 2020. Pokud jde o ERA, Tak ERA má dostat další zaměstnance, protože bude mít nové úkoly eh, v rámci čtvrtého železničního balíčku, který byl přijat na konci loňského roku. Eh, týká se to jednotného kontaktního místa a certifikace. Agentura se připravuje na tuto novou roli a my nyní zvažujeme, jaké zdroje budou nutné na rok 2018. Jakým způsobem můžeme vyvážit potřeby agentury na jedné straně a na druhé straně eh, počet postů, které máme v rozpočtu. Komise tomu věnuje plnou pozornost, protože interoperabilita je důležité téma, včetně ERTMS. Indikátorem toho, kolik eh, zaměstnanců eh, agentura potřebuje, eh, tak to, te, tady bych pouze chtěla říci, že Cezar je společný podnik a ta kritéria pro decentralizovaná agent, agentury jsou tady poděkud zavádějící, protože mnoho zaměstnanců se těžko zařazuje do operativní eh, kategorie. Takže tady si myslím, že společné podniky by měly být hodnoceny spíše sami za sebe a ne eh, dohromady s decentralizovanými agenturami. A konečně plně podporujeme důležitost prohlášení o střetu zájmu a všem správním radám ji budeme připomínat. Ve správních radách dochází k pravidelné rotaci, takže tam to není stoprocentní ta situace. K otázce FC, jestli dovolíte, paní předsedkyně, to budeme společně s vámi dále sledovat a poskytneme vám eh, další informace po skončení této schůze. Merci beaucoup. Je vais laisser la... Děkuji. Nyní, nyní paní Schmidt, jestli chce něco říci. A pak uzavřu naše jednání. Já myslím, že všechno možné už tady bylo řečeno. Příští rok budeme zase diskutovat a já doufám, že ty eh, body ohledně sídla a mm, pracovních míst budou pozitivně vyřešena. Děkuji mnohokrát. Já myslím, že to je důležitý bod. A já bych chtěla klást důraz na to, že rozpočet, zvláště z hlediska dopravy, musí být přístupný všem členům a občanům. Protože je nutné, abychom uvažovali o nějakém vizualizačním nástroji, který by byl přístupný a který by umožnil pochopit, kam se investuje, ohledně čeho se investuje, tak aby to bylo dostupné všem. Takže ráda započnu tuto diskusi na toto téma, protože si myslím, že to je klíč evropského projektu. Musíme informovat. Pokud budeme mít dobré informace, tak neupadneme do dezinformace. Drazí kolegové, nyní bych přerušila naše jednání, ale ještě bych vám chtěla říct, že pozměňovací návrhy k absolutorium za rok 2015 je 2. února 14 hodin. Za chvíli se opět sejdeme v 15 hodin Děkuji vám za vaši pozornost, které, kterou jste věnovali mým prvním krůčkům při výkonu funkce předsedkyně. Za chvíli nashledanou.